Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, prosím zaujměte místa. Kolegyně a kolegové, já bych vás rád srdečně přivítal na našem dnešním dopoledním zasedání. Jsem rád, že nás dnes eh, navštívila eh, paní Mogherini a představí nám priority italského předsednictví. Mm, slyšeli jsme už v předchozích eh, debatách eh, některé kritické připomínky k tomuto tématu, ale já jsem s ní hovořil v pátek a ona je eh, připravená nám také stručně podat zprávu o průběhu zasedání v Gimnichu které proběhlo minulý víkend. Poprosil jsem ji, aby také schrnula toto dohromady Mm, a ne ve dvou odlišných vystoupeních, protože ta témata se navzájem překrývají. Eh, jedno bych předeslal. Dvě věci v podstatě. Za prvé, rád bych eh, poblahopřál eh, paní Mogherinové k jmenování Evropskou radou minulý víkend do její budoucí pozice. Zároveň bych také chtěl eh, eh, říci, že v parlamentu bereme vážně slyšení. Takže eh, to ještě proběhne, už jsme si zde domluvili postup, musíme to příslušným způsobem připravit. Já už jsem to tady na předsednictvu přednesl a odsouhlasili jsme. A doufáme, že se z toho vyvine dlouhé přátelství a dlouhá spolupráce na kterou se těším. Za druhé, nepřipustím žádné otázky dnes, které by již vedly k předznamenání slyšení. Nejde o možnou budoucí funkci. To budeme dělat až tady na slyšení. Takže vás prosím, abyste se obsahově vztahovali ve svých otázkách k kontextu Gimnichu a italského předsednictví rady. Vidím, že s tím všichni souhlasíte a, a prosím a nyní tedy Federiku Mogherini, aby si vzala slovo. Uh, Obávám se, že toto je jediné, co vím eh, z Němčiny. Slovo děkuji, ale já vám slibuji, že budu pracovat i na své Němčině. Já se také budu snažit zlepšit svou angličtinu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vám všem děkuji za to, že jste přišli, jak jste uvedli. Za několik týdnů se odehraje slyšení. A nejen vy, ale i já budu brát velice vážně eh, toto slyšení a to, že jsem byla jmenována eh, do této funkce, protože je pro mě velice zásadní, abych eh, nejen projevila plný respekt, ale také uznání úlohy Evropského parlamentu. Plně tedy sdílím to, co jste právě uvedl, pane předsedo, ohledně skutečnosti, že dnes hovořím za italské ministerstvo zahraničí jako ministrině zahraničí Italské republiky a jménem předsednictví. Co vám tedy mohu eh, říci jako takový drobný úvod, je, že pokud slyšení a pokud eh, rozhodnutí Evropského parlamentu a komise potvrdí eh, to, tuto nominaci, tak eh, budu spoléhat ne na rozvinutí silné spolupráce, ale také setkávání s vámi, že se budeme setkávat velice často jako ministrině za šest měsíců v Itálii. Jsem byla 60 v, Evrop... jsem byla 60 krát v italském parlamentu a e, vždy jsem velice e, ráda e, spolupracovala s parlamentem. Sama jsem pracovala v italském parlamentu a také v parlamentním schromáždění, jak ví kolega z parlamentního shromáždění při NATO a při Radě Evropě. a proto bych ráda také sdělila něco za sebe v těchto týdnech či měsících, kdy jsem poprvé jsem přijela, tato budova sama ještě nestála Náš dnešní prezident Giorgio Napolitano předsedal v roce 99 ústavnímu výboru a pro mne to bylo opravdu mimořádným zážitkem, eh, že mohu opět přijít do této instituce. Takže bych ráda uvedla, že pokud tedy rozhodnutí rady bude potvrzeno parlamentem, pro mne to bude začátek eh, dlouhé a plodné spolupráce s výborem a s parlamentem jako takovým. Dnes, jak už jste zmínil, eh, už se diskutovalo o formách možné budoucí plodné spolupráce v Miláně. A děkuji vám mnohokrát za to, že jste byl na Gymnichu. Bylo to velice důležité eh, znamení další spolupráce. Dnes jste mne pozvali abych hovořila o prioritách italského předsednictví a samozřejmě také o Gimnichu. Možná začnu tím posledním bodem a poté přejdu k prioritám předsednictví, protože, jak jste uvedl, celá řada věcí se vlastně překrývá. Jak víte, Gimnich má novou formální eh, podobu takže tam dochází k eh, rozhodnutím. Je to spíše strategické eh, uvažování eh, ministrů všech 28 členských států a také vysoké představitelky. A to proto, abychom měli strategičtější dlouhodobé uvažování, mysleli více dopředu a kvůli tomu také to diskuze se takto celé nezveřejňují, ale o čem jsme hovořili, tato Toto zasedání se zabývalo různými prvky, které jsme navrhli pro naši diskuzi do naší budoucí práce, na těchto dalších šest měsíců v podstatě a na následující období. Za prvé jsme na programu měli hlavní témata, která jsou pro nás důležitá jako pro Evropany, všechny konflikty a krize, které se odehrávají kolem nás, je tu zaprvé hrozba od ISIS a konflikt v oblasti Sýrie, Iráku, ale také to má dopad, který je velice dramatický na stabilitu a stabilizaci schopnosti přijímat eh, uprchlíky a také na druhé straně je to nebezpečí uh, hrozby pro eh, sousedící země jako Libanon a podobně. Na 15. srpna na Radě ministru zahraničí jsme o tomto hovořili. Předsednictví žádalo urgentně o svolení této schůzky, protože jsme byli při přesvědčeni, že evropský rámec a evropská reakce je nutná, zejména když jsme viděli, že menšiny e, nejen křesťanské, ale i jezídové a muslimové, muslimské menšiny, e, se staly terčem útoků. A e, ten, tato situace eh, je, může vést k implozi. Je zapotřebí ve politický postoj v Iráku, vytvoření vlády, která bude začlenovat všechny části eh, irácké společnosti. Je zapotřebí, aby se koordinovalo na evropské úrovni v oblasti humanitární pomoci. Je zapotřebí abychom měli určitý evropský rámec a úsilí o koordinaci nejlepší možnou koordinaci iniciativ, které podnikají některé státy a podpořím například vojenským vybavením, aby se eh, takto mohlo lépe čelit ISIS v Iráku. Ale především se vedly strategické diskuze o tom, jak eh, řešit otázky související eh, s celým regionem hlavní téma a to si myslím, že je jaksi i prostor, ve kterém může být užitečná italská zkušenost. Potřeba vytvořit nový regionální postoj eh, k regionálním aktérům. Eh, já to chápu jako výzvu pro eh, Irán a Sýrii a je zapotřebí byl nalezen společný zájem Máme nového zvláštního eh, vyslance OSN eh, Denisturu, dlouhodobého diplomata a s ním začnu spolupracovat. I v pře- za našeho předsednictví, abychom připravili strategický postoj k řešení krize. Všichni jsme zdůraznili potřebu, že je zapotřebí eh, předejít tomu, aby se mluvilo o střetu civilizací a to by bylo v zájmu ISIS, ale nikoli v zájmu našem, protože to je jasně zneužití e, náboženství. Diskutovali jsme také o Líbii. Měla jsem příležitost včera se sejít za italské předsednictví s Bernardem Leonem, kterému přeji všechno nejlepší a hodně úspěchu v jeho novém úkolu který je novým zvláštním vyslancem OSN v Libii. A já to beru také jako uznání úlohy ve Středomoří a v Libii, protože v této oblasti již pracoval a je zapotřebí, abychom diskutovali ohledně Líbie s ohledem na bezpečnost. Nejen jižní státy Evropy, ale mm, Evropská unie se tím musí zabývat. Jedná se také o energetickou bezpečnost, o migrační toky a je zapotřebí hovořit také o stabilitě tohoto regionu. K tomu se pravděpodobně budeme muset vrátit a myslím si, že to je jedna z těch největších výzev, které před námi stojí, nepochybně pro alespoň následující šest měsíců nebo těch měsíců, které zbývají z italského předsednictví. Proces, mírový proces na Blízkém východě, to je další důležitý bod a tři hlavní prvky diskuze byly, jak eh, klid zbraní eh, převést proces, který by vedl ke skutečnému vyřešení konfliktu. To si myslím, že je ta nejdůležitější výzva pro dnešní ten, eh, nejen proto, aby tedy mír byl udržitelný, ale abychom zajistili, že to nepovede k dalšímu otevření konfliktu například za rok. A nyní to je druhý prvek, jaká je tu úloha Evropské unie. Já si myslím, že ze strategického pohledu to je obrovská výzva, která před námi stojí. Diskutovali jsme o úloze, kterou může mít Evropská unie s ohledem na rekonstrukci v Gaze samozřejmě a je zapotřebí zajistit, že to, co bude rekonstruováno, nebude opětovně zničeno. A třetím prvkem je, eh, ano, diskutovat o konferenci dárců, ale především zajistit, že Evropská unie bude mít politickou eh, úlohu v této oblasti. A eh, pak je zapotřebí ještě, se zabývat dalšími otázkami souvisí s gazou. Také jsme diskutovali o tématu, které v nás vzbuzuje tedy největší eh, zájem za poslední měsíce, a to je otázka Ukrajiny. Na Gimnichu, na našem zasedání, vy jste tam byl, myslím, že jsme vedli velice plodnou diskuzi o středně dobé strategii, kterou je zapotřebí přijmout. A ta diskuze by byla, jak by eh, řekli novináři, eh, otevřená a živá. A na tomto neformálním zasedání jsme hovořili o tom, že musíme mluvit jedním hlasem jako Evropané a musíme být sjednocení. To si myslím, že je hlavní výsledek z našeho zasedání. Hlavní rozhodnutí samozřejmě eh, se konala tedy na radě v sobotu večer. Závěr rady jsou, že my jako předsednictví budeme mít eh, zodpovědnost za jejich implementaci, aby tedy byla uvedena do praxe. Koreper se již sešel včera, aby začal pracovat na implementaci ostavce 12 eh, závěrů rady. Jak víte, jedná se o dodatečný balíček sankcí eh, ve sektorech, které už byly rozhodnuty. Jedná se o zbraně dvojího užití, technologii, zboží dvojího užití, o technologie a také o lidi e, instituce a Koreper se sejde zítra, potom také ve čtvrtek a v pátek, aby dokončil tuto práci do konce týdne, tak jak to bylo radou rozhodnuto. Ohledně Ukrajiny a Ruska se, myslím, dohodlo to, co pak také se objevilo v závěrech rady. Poměrně dobře se to tam e, reflektovalo, byly identifikovány jednotlivé politické body, kterými je třeba se zabývat a Jedná se tedy o klid zbraní, vzájemné přerušení bojů, které má být udržitelné, o kontrolu hranic, ukončení toku zbraní a vojenského personálu z Ruska do území Ukrajiny propuštění rukojmí, neomezený přístup na místo pádu MH17. Rada by řekla, že to není nic eh, dodatečného, to je eh, samotné jádro eh, toho, co, člověk zapotřebí dosáhnout nejen kvůli obětem, nejen kvůli Nizozemsku, ale kvůli nám všem. Protože já jsem měla tedy příležitost již říct, že za těchto dramatických týdnů tato událost způsobila, že to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou, je eh, globální záležitostí, je to globální krizi. A já si myslím, že je to naše morální, nejen politická povinnost. A pak třístrané rozhovory mezi EU, e Ukrajinou a Ruskem o energetice a implementaci a e, dohodě o přidružení a e, dalších. Nezapomínáme také na humanitární zákony a humanitární principy. Částečně se dělo již pod tedy předsednicím Itálie a komise eh, chce postupovat eh, dál. Eh, chce se tím zabývat také zasedání pro zemědělství, město pro zemědělství, které se má na 5. září, kde se tomu budou ministři také věnovat. Je jasné, jak vyplývá ze závěru rady a jak to bylo prodiskutováno na Gimnichu, že naléhavě potřebujeme udržitelné politické řešení, založené samozřejmě na principech které jsme vždy připomínali a také v prvním měsících našeho předsednictví, kdy se tedy ta krize prohlubovala, že je zapotřebí zachovat jednotu a integritu a e, nezávislost ukrajinského území. A nyní bych ráda přešla k, k prioritám italského předsednictví. Ráda bych eh, uvedla, že když jsem naštívila v černou Švýcarsko před několika měsíci, Didier Burkhalter, můj dobrý eh, kolega a přítel, švýcarský ministr, když hovořil o předsednictví, tak eh, hovořil, že vytvořili svoje priority pro eh, v době, období listopadu a nikdy nemysleli na eh, Ukrajinu, ale teď v podstatě se jednalo o Ukrajinu v následujících měsících. Já nechci Eh, říká, že naše eh, příprava na eh, předsednictví je teď úplně stranou, ale jde o to, co se děje v průběhu předsednictví, na to předsednictví vždy musí reagovat. Ráda bych uvedla, že společně s italským předsednictvím a jeho prioritami také taky ráda zmínila priority TRIA, předsednictví. Už jsme začali spolupracovat s Lotyšskem a Lucemburskem na tom, abychom dosáhli určité kontinuity v naší práci v 18 měsících našich respektivních předsednictví. Hovořili jsme o samitu v Rize. E, příštím roce byla jsem e, v Moldavsku jsem hovořila s lucemburským a lotyšským kolegou a, a také s dalšími abychom diskutovali o ryžském samitu s moldavskou vládou. Ale k tomu se můžeme vrátit později, pokud si to budete přát. Myslím, že hlavní výzvou předsednictví a, před, a také prioritou TRIA je pracovat na realizaci dohody o přidružení a a dohodě DCFTA a, a e, na uskutečnění reform na místě. V tom programu, který si myslím, že máte, tam je mnoho prvků týkající se zahraničních záležitostí. Úloha předsednictví, jak víte, je podporovat e, vysokou eh, představitelku a v této souvislosti také zmiňujeme oblasti, které pro nás jsou klíčové, jsou prioritní. Zmíníme některé z nich. Ne kvůli tomu, že by byly důležitější než jiné, ale možná jsou méně eh, evidentní nebo známé než některé jiné máme teď na paměti, že naše úloha není, abychom je sami e, prováděli, ale abychom tuto iniciativu e, podporovali. A proto bych ráda hovořila o pozornosti věnované lidským právům, zejména náboženské svobodě a ochraně náboženských menšin. Víme, jak dramatická je tato situace v mnoha částech světa. Je to otázka trestu smrti, na tom eh, je zapotřebí hodně pracovat. Vždy to bylo jedním z hlavních úkolů a bude to také velice důležité při našem dalším eh, zasraně při předsednictví. Také bych rada se zmínila o lidských právech a boji proti násilí na ženách a o domácím násilí. Eh, budeme mít tady předsednictví to měsících, kdy Istanbulská úmluva vstoupila v platnost 1. srpna společně s Radou Evropy v Římě eh, jsme eh, takto tedy se zasadili o boj proti násilí. A potom, co je v kompetencích eh, předsednictví samotného, to je rozšíření. A velice dobře víte, že Itálie vždy historicky stála za rozšiřováním je to od samého prvopočátku ehm, velice důležitou činností EU. Eh, bylo zapotřebí rozšiřovat tedy EU, konsolidovat kontinent a eh, pak také ehm, došlo k znovu spojení Evropy. Nyní máme přes půl miliardy občanů a rozšiřování a Evropská unie je velice důležitá, abychom hráli důležitou regionální úroveň rozšiřování eh, podporujeme. Eh, protože, a na to se také zaměřujeme, protože kolem nás eh, svět nezůstal stát a eh, proto také prosazujeme politiku podmíněnosti pro všechny země, které chtějí vstoupit do tohoto procesu přistoupení k EU, anebo jsou již v tomto procesu začleněny, aby došlo k úspěšné transformaci do konsolidovaných stabilních států, právních států a konsolidovaných ekonomik. Nyní jsme slovili páté rozšíření z roku 2004, následovalo rozšíření 2007, Bulharsko a Rumunsko a nyní také Chorvatsko v roce 2013. Podporujeme rozšiřování proto, že celá naše důvěryhodnost eh, zde může být ve hře. Eh, to, že někdo pracuje na rozšíření, ještě neznamená, že eh, nějakým způsobem umělé bude zrychlovat tento proces. A proto my tedy jsme pro takový přístup k rozšiřování, Eh, který eh, bude klást na první místo eh, politické reformy a také jasnou implementaci. Víme, že my nemůžeme rozhodnout o reformách, všichni to známe z našich vlastních států, že implementování reform někdy bývá složitější, než rozhodnout o nich. Ale jsme přesvědčeni, že ze strany Evropské unie je stejně tak důležité, že jakmile tyto reformy jsou jednou rozhodnuty a jsou implementovány, aby eh, proces eh, přistoupení se eh, skutečně pohnul vpřed, abychom jako Evropská unie prokázali naši důvěryhodnost. Jsme silně přesvědčeni o strategické relevanci rozšiřovacího procesu v současné době. A proto jsem se rozhodla, já se omlouvám, budu opravdu stručná, že v prvních měsících předsednictví už v červenci, že se Eh, že navštívím všechny hlavní města západního Balkánu. A pokud chcete, mohu to probrat zemi po zemi a sdělit vám, jaké kroky podle nás mohou být provedeny v jednotlivých zemích v následujících měsících za italského předsednictví. Eh, každý z těch států se, mm, se oslí na, na eh, jiném tomto místě, v jiné situaci, někde se ještě očekávají volby. Eh, jinde se zabývá, je zapotřebí, se zabývat více ekonomickým řízením, ale potřebujeme vidět výsledky. Také jsem hovořila s tureckým ministrem pro evropské záležitosti eh, v Římě v červenci a uvidíme, jak se bude postupovat dál tedy s novou vládou eh, v Turecku. Možná bych vynechala kvůli času detaily o těch jednotlivých státech. Zmíním se jen o tom, že věříme, že konzistentní postup eh, rozšiřovacího procesu není jen v zájmu jednotlivých států, které již eh, eh, jsou kandidátskými zeměmi nebo doufají, že se jimi stanou, ale je to i v našem zájmu, zájmu Evropanů, zájmu členů Evropské unie. Je to otázka stability, bezpečnosti, ekonomické prosperity. Podle mého je to tedy v evropském zájmu a je to také evropskou zodpovědností. Děkuji mnohokrát a doufám, že jsem nezabrala příliš mnoho vašeho času. Budu se snažit zlepšit do příště. Velice ráda si vyslechnu vaše dotazy i vaše doporučení, návrhy. Thank you. Kolegyně a kolegové, uzavřel jsem seznam řečníků, protože teď už máme 27 přihlášek do debaty a už teď eh, se eh, předem omlouvám, že ne na všechny eh, výjde řada. A další už brát nemůžeme. A prosím také o to, aby koordinátoři v prvním kole se dodrželi eh, nebo vešli do dvou minut a v další kolech už to bude eh, po jedné minutě, protože chci, aby na vás vyšlo co nejvíce času, takže prosím z kolegiálních důvodů dodržujte řečnickou dobu. Když budete eh, hovořit déle, kradete řečnickou dobu od ostatním, pane Predo. Pane předsedo, děkuji vám, paní, paní ministrině, že jste mezi nás přišla a děkuji za vaši prezentaci. Já bych se chtěl zaměřit na priority italského předsednictví. A chtěl bych uvést hned na počátku, že jsem rád, že jste eh, se zmínil o rozšiřování jako o strategické prioritě. Italské orgány prokázaly, že jsou realistické ohledně priorit a eh, činnosti na další měsíce, protože je zjevné, že v současném kontextu nemůžeme se eh, nemůžeme zmiňovat jen eh, kandidátské země nebo potenciální kandidátské země. Eh, a na druhé straně je zapotřebí, abychom dále pokračovali v tom procesu rozšiřování, abychom neodradili tyto země, které jsou kandidátskými zeměmi nebo o to usilují. Na základě vašeho programu bych rád věděl, Jaké konkrétní iniciativy přijme italské předsednictví, aby oživilo vyjednávání e, s Tureckem? A za druhé, e, co konkrétního očekáváte od Bosny Hercegoviny, e, aby předložili tedy důvěryhodnou kandidaturu na přistoupení do EU? explicitně, eh, co nám můžete říct o tedy evropském předsednictví eh, z italské strany. Grazie, signor ministro, di essere... Děkuji vám, paní ministrině, že jste mezi nás zavítala. Velice dobře víte, a já budu velice stručný, že co možná nejdříve bychom měli zhodnotit geopolitické a strategické novinky týkající se Středomoří a související oblasti. A také bychom měli diskutovat o mnoha chybách, k nímž došlo ze strany členských států EU, například ohledně Líbie. Moje hodnocení mě vede k tomu, abych uvedl, o terorismu, migraci a lidských právech, že jsou e, stále e, důležitějšími tématy v e, zahraniční politice EU. Chci se zeptat, nevím, zda souhlasíte s tímto hodnocením a jak italské předsednictví chce usilovat o to, aby Evropská unie si toto uvědomila, že potřebujeme koordinovaně jednat stále více v těch oblastech, o kterých jsem hovořil. Eh, auguri, eh, eh, signora. Blahopřeji vám, paní ministrině, k vaší nové nominaci. A, nevím, kde úplně začít, protože je tolik napětí globálně, že nevím, kde stanovit prioritu, ale začněme na západním Balkáni, což je region, který vaše země zná velice dobře a, a má tam za sebou dlouhou historii. Máte nějaké nové nápady na odblokování otázky Makedonie, tak aby eh, mohlo být zahájeno kandidátské vyjednávání? Už desetiletí uběhlo a nic se nevyjednává. Albánie se nedávno stala kandidátskou zemí. Uh, to je země, kterou Itálie dobře zná. Bylo by velice nefér, kdyby Albánie zahájila vyjednávání ještě před Makedonskem. Takže eh, máte eh, nějakou, nějaký nápad, jak vyřešit otázku Firomu? Potom eh, Srbsko a Kosovo. Jak navážete na dědictví nebo na odkaz Kety Ešnové, zejména pokud jde o dialog mezi Bělehradem a Prištinou? Potom eh, jste se nedávno a setkala, eh, jste říkala s eh, tureckým ministrem zahraničí. Chcete nějakým způsobem oživit zprostředkovací vyjednávání mezi Tureckem a Kyprem a vyřešení kyperské otázky. Doufejme, že tam dojde k průlomu. Potom k východnímu partnerství zcela souhlasím s vaším názorem o plné implementaci DCFTA a asociačních dohod. Eh, v tisku se ovšem eh, hovoří o tom, že se velice zajímáte o Rusko a Ukrajinu. Co říkáte na to, že eh, Putin hovoří o státní formě Novoruzijska? To je, myslím, nový obrat a je třeba, aby e, na něj někdo ve vaší pozici zareagoval. A potom ještě Irák a Střední východ. E, stabilizace Jordánska musí být prioritou. Tato země je mimořádně zranitelná a ISIS e, rozhodně chce Eh, svrhnout tamní vládu a eh, vy jste známa jako přítelkyně eh, Kurdistánu. Jak vnímáte oznámení prezidenta Barzányho o referendu o nezávislosti pro teritorium Kurdistánu v severním Iránu, Iráku? Jak myslíte, že by to mohlo dopadnout? Děkuji. Vajgo. Děkuji a vítejte, paní ministrině. Váš projev eh, byl žádostivý a věřím, že budeme úspěšně spolupracovat. Mám tady eh, otázku, pokud je o naše vztahy s Ruskem. Proč? Eh, Nenom se říká, že jste příliš pro ruská, ale ono, vztahy mezi EU e a Ruskem se ubírají špatným směrem. Bylo by pěkné, kdyby vaše předsednictví mohlo založit konstruktivní a pozitivní dialog s Ruskem, nejenom s ruským cárem, ale i s celou společností. Daniel Kuzo. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad de hacerle preguntas. Děkuji vám nejprve za příležitost položit otázku. Já jsem si přečetl program eh, italského předsednictví a eh, ten obsahuje veliké znepokojení situací na Ukrajině. Eh, v tom programu na příštích šest měsíců se hovoří o vnitřní stabilizaci Ukrajiny. Není tam ovšem nic o v extrémní pravici a neonacistických skupinách a e, jaká je role Spojených států v celé situaci. Takže e, já mám dvě otázky. Musí e, Evropská unie nějakým způsobem vést tu eh, vládu, která nemá nyní, eh, která neplní eh, obchodní podmínky, které jsou předepsány ze strany EU. Paní Lochbiller. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a vítám také paní předsedkyni Mogherini. Já mám otázku eh, ohledně Libie a potom ohledně Iráku a ohledně předsednictví. V Libii je podle mě naprosto zásadní, aby Evropská unie aktivněji hledala řešení. Eh, mohli, mohla byste eh, detailněji popsat, co plánujete? a stále tu máme ještě dohodu o navracení mezi Itálií a Libií. Hodláte ji zastavit vzhledem k tomu, jak je v Libii špatná situace? Teď k Iráku. Je otázka, jak nejlépe bojovat proti skupině ISIL, ale také se naskýtá otázka, jak proti ní bojovat ze Sýrie. Jak vidíte v tomto ohledu potřebu spolupracovat s prezidentem Asadem? A konečně ke klíčovým eh, prioritám eh, těch třech předsednictví EU. Eh, já vám gratuluji k tomu, že zahrnujete lidská práva mezi ty tři klíčové priority, to je opravdu důležitá kapitola. A říkáte také, že navštívíte všechny země západního Balkánu. Tak já vám mohu jen doporučit, abyste ve všech těchto zemích zkoumala situaci tamních romských menšin. Děkuji. Děkuji. Podejte mi prosím seznam. Pan Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní ministrně, že eh, přišla mezi nás. Především se chtěl vyjádřit otázku týkající se Libě. Mám za to, že toto téma je skutečně zásadní. Musí být ve středu zájmu italského předsednictví. Velmi dobře víme, že v tuto chvíli máme, máme několik set osob, které zemřely kvůli tomu, že se snaží dostat z Líbie do Itálie. Eh, situace v Libě je nestabilní. A potom jsem se chtěl zeptat ohledně možného jednostraného zásahu. A eh, co říkáte této situaci? Myslíte si, že by se mohl ještě zvýšit ten chaos a konflikt, který se vytváří v této oblasti? A také jsem se chtěl zmínit o politice rozšíření, zejména ohledně Turecka, jsem chtěl zdůraznit, že několik tiskových agentur hovoří o tom, že v posledním roce za volební kampaně přes to novinářů bylo donuceno opustit svou práci v Turecku několika bylo eh, vyhrožováno, eh, došlo k útokům na ně, došlo eh, také k jiným druhům útoku. Takže jsem se chtěl zeptat, co také myslíte o Erdoganovi, který prohlásil, že, že sociální média jsou velkým zlem. Takže jak chcete zmírnit tuto situaci ze strany EU? Nein, wir, bitte, Frau Prosím paní Mogherini, aby odpověděla. Děkuji vám. Eh, pokusím se eh, odpovědět na všechny otázky, na některé odpovím eh, dohromady, protože se vzájemně doplňovaly. Pan Preda já si myslím, že v procesu rozšiřování budeme pokračovat, protože, jak jsem řekla, je to naší povinnosti a v našem zájmu. A je také proto, abychom budovali stabilnější eh, region, než jak je nyní. A ono je to asi jednodušší eh, dosáhnout větší stability, než které má nyní. Eh, co se týče konkrétních iniciativ ohledně Turecka, Bosny, Hercegoviny, o kterých jste hovořili, to jsou dva státy, Eh, no, no, ohledně Turecka si myslím, a tím také budu odpovídat eh, otázce, která padla právě teď. To jsou možná, to je možná ta země, kde proces politických reform může být, jak to říci, posílen procesem vyjednávání o přistoupení. A já si myslím, že to jsou možná právě ty oblasti, kde je zapotřebí ještě více politického hodnocení než eh, technického. Jedná se samozřejmě o rozhodnutí otevřít kapitolu, jak pokračovat dál v kapitole. To jsou věci, o kterých je zapotřebí se dohodnout a je zapotřebí diskutovat na následujících měsících právě o těchto věcech. Nepochybně se s novou vládou v Ankaře o tomto, mm, o tomto dále hovořit v následujících měsících, aby docházelo k přechodu eh, směrem do Evropy. A co se týče Bosny a Hercegoviny, myslím, že je tu zapotřebí hodně eh, hodně práce. Během měsíce nebo za něco málo než měsíc mají proběhnout volby. Eh, v červenci v Sarajevu společně Eh, s, s dalšími jsem představila Compact for Growth a já si myslím, že tímto způsobem můžeme zajistit, že Bosna a Hercegovina předloží tedy důvěry hodnou žádost o kandidátu. Toto země potřebuje silné uh, reformy a potřebuje, uh, potřebuje, aby jednotně postupoval na této cestě. To si myslím, že je ta eh, hlavní výzva, hlavní úkol. Je velice málo regionů nebo míst eh, v tomto evropském regionu, kde by úloha Evropské unie mohla být právě tak zásadní, jako právě v západních balkánských státech. A to se týká také. Mohu také mluvit italsky, a to se týká také Bosny a Hercegoviny. Odpovím na to, na co se ptal pan Panceri. Úplně eh, se shodnu s vaší analýzou migrace, terorismus, eh, terorismus. To jsou eh, prvky, které jsou silně propojeny. Já bych ještě hovořila o konfliktech, protože konflikty pravděpodobně pronikají a prolínají se s těmi dalšími tématy. Úkol ministra zahraničí se zabývá právě těmito mm, aspekty, zejména zapotřebí se zaměřovat na lidská práva, na prevenci konfliktu. A já jsem přesvědčena, že koordinovaná činnost Evropské unie oproti tomu, co se děje nejen na jižním břehu Středomoří, ale také v Africe, protože vidíme, co se děje prostřednictvím Líbie, nejen eh, to, co se děje v Libii samotné, protože Libie je eh, koridorem, kterým procházejí migrační toky osob, které mají právo na azyl, osob, které ve většině případů, alespoň prozatím, jak vidíme, u těch, kdo se dostanou do Itálie mm, nebo na Maltu, hovoří o tom, že eh, přichází ze Sýrie, eh, z nestabilní oblasti. A já jsem proto, abychom se zabývali eh, řešením eh, účinků. Vím, že ministr Alfano a komisařka Malstrom o tomto hovořili, eh, zabývali se Frontexem a Mare Nostrum, ale ta věc, která nejvíce je úkolem ministra zahraničí, je podle mého posilovat partnerství se zeměmi, transitními zeměmi, zejména tedy slíbí v tuto chvíli. A doufáme, že brzy budeme mít eh, udržitelný institucionální rámec eh, v, v Líbii. Budeme se zabývat tím, k jakým dohodám můžeme dojít na základě dohod, které už máme například s Marokem, s Tuniskem, eh, které zásadně změnily způsob řízení těchto migračních toků. Ale ta skutečná práce tak ta musí proběhnout u samotného zdroje. Je zapotřebí předcházet konfliktům, chránit lidská práva. A také eh, bych chtěla hovořit o přístupu ke zdrojům, nejen ekonomickým, ale například také k potravinám a k vodě. Neboli vytvořit takové prostředí, zejména v Africe a v arabském světě, které bude umožňovat to, aby se lidé nerozhodovali raději pro riskování vlastního života, aby e, s dětmi unikli se situací extrémní chudoby či konfliktu. To je téma týkající se naší e, bezpečnosti, jak zde bylo zmíněno i téma terorismu a cizích bojovníků protože ti procházejí také na evropské území a pak nemůžeme roz, rozdělovat mezi ty, kdo jsou Italové, Francouzi, eh, Briti nebo eh, další. Je to obrovská výzva, obrovský úkol, alespoň podle toho, jak já to vidím, ale souvisí to s naším primárním zájmem evropské bezpečnosti, s primárním zájmem pro naše občany. A vrátím se do angličtiny. Fajrom. uh... Eh, Dále k otázce, jak odblokovat otázku jména eh, firmu. Eh, já si myslím, že kdybych znala odpověď, tak bych možná vyhrála Nobelovu cenu. Eh, já respektive má formální odpověď zní, že vyjednávání probíhají. Naposledy se OSN pokusilo v červenci najít řešení při návštěvě Makedonie. Bylo to několik dní po eh, mé návštěvě ale příliš mnoho výsledků to nepřineslo. Můj dojem je takový, že budeme muset navýšit naši eh, politickou vůli eh, jak v Makedonii, tak i v dalších zemích. A bude patrně zapotřebí více evropského zájmu o tuto otázku. Podle mě je to poměrně zásadní eh, problém, protože i situace uvnitř země by se nemusela vyvíjet tím nejlepším směrem, pokud my eh, nepřistoupíme ke krokům správným směrem, pokud jde o otázku jména. Takže já doufám, že z role našeho předsednictví budeme moci provést nějakou akci, která by nás posunula vpřed. Pokud jde o Albánii, tak my jako Itálie velice vítáme červnové rozhodnutí rady. Já si uvědomuji ty vztahy a uvědomuji si situaci velké albánské komunity v Makedonii. Podle našeho názoru Albánie je země, která si v posledních měsících vede velice dobře, pokud jde o ochotu k reformám a e, rozhodnutí rady z června patrně dala e, Albánii správný impuls k tomu, aby pokračovala v reformách. K dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. I s tím má Itálie značné zkušenosti a e, doufáme, že náš dopad byl příznivý. Když jsem navštívila e, tato hlavní města, e, tak jsem s vedením obou zemí diskutovala o těchto otázkách v Kosovu, v Prištine, to bylo to odcházející vedení, ale tedy ta otázka stále trvá a bude závislá na tom, jak se utvoří nová vláda. a opravdu jsem u nich zaznamenala značnou politickou vůli e, okamžitě začít a navázat na to, co už bylo vykonáno, na ty rozhovory, které už proběhly. Protože je důležité, aby rozhovory pokračovaly. E, pokusíme se také e, z pozice italského předsednictví usnadňovat eh, regionální dialogy o těchto problémech a eh, organizovat trojstranné schůzky Itálie, Albánie a Srbsko. A to v nejbližších měsících. Jak víte, Itálie má velice dobré vztahy se všemi zeměmi v tomto regionu a zejména eh, s těmito třemi. Pokud jde o Kypr, tak podle mého názoru teď by mohly být příznivé podmínky vzhledem k novým možnostem e, v oblasti zemního plynu a plynovodů, takže tady je prostor pro e, pozitivní kroky a doufáme, že k ním v nejbližších měsících dojde. Jordánsko. Tady bych chtěla e, zdůraznit jednu věc. Já jsem zmínila ve svém úvodu Jordánsko spolu s Libanonem eh, jakožto eh, příklady zemí, které eh, stojí před výzvami kvůli konfliktům, které probíhají v sousedících oblastech. Navštívila jsem v červnu jak Libanon, tak Jordánsko. Navštívila jsem uprchlické tábory. Je to opravdu obrovské a zanechalo to ve mně velký dojem. Je to obrovský tlak i na hostitelské obce, hostitelské komunity v okolí těch táborů a neměli bychom podceňovat eh, to, eh, pod jakým tlakem eh, je vláda těchto zemí. Nejde tady pouze o bezpečnost, ale taky o jakési vnitřní sociální zabezpečení. Chtěla bych říct velice jasně, že Jordánsko je ovšem stabilní země. To musíme neustále opakovat a opakovat a opakovat. Já jsem hovořila se, se, se svým velice dobrým eh, jordánským známým a eh, ten mi řekl, že mají jeden recept eh, na to, aby ISIL nepřešel jejich hranice. A ten spočívá v tom, že jejich společnost zkrátka není ochotná, není připravena eh, dát prostor tomuto hnutí. To by nám mělo dát představu o možných různých scénářích. Takový, takovýchto postojů bychom v budoucnu potřebovali více. Jordánsko je jeden z případů toho, kdy stabilita e, samotné občanské společnosti i politických institucí je nejlepším e, protijedem na e, jakékoliv bezpečnostní problémy. V tom musíme Jordánsko podporovat a ještě více ho posilovat. Ohledně Kurdistánu jsem diskutovala s Balzánem, myslím si, že to bylo 8. srpna. Diskutovali jsme o eh, potřebě podpory kurdskému regionu, který čelí hrozbě ISILu. A tehdy jsem prohlásila velice jasně, eh, tak jak jsem to dělala předtím a budu dělat potom, že referendum není dobrý nápad. Měli bychom se všichni zasazovat o jednotu Iráku. Počínaje Kurdy a všemi dalšími Iráčany, sunity i šíity. A právě proto potřebujeme vládu, která by začlenovala všechny tyto skupiny. V Jordánsku e, je tím receptem síla institucí a právě tak v Iráku e, podobná síla musí e, být založena pouze na udržitelné a inkluzivní vládě v Bagdádu. Samozřejmě je nutné akutně reagovat na nebezpečí v terénu. To je italská volba. O tom jsme rozhodli v diskuzích v italském parlamentu 20. srpna. A sice zaslat do oblasti eh, vojenské vybavení, to je eh, rozhodnutí, které učinilo eh, více zemí, jak víte, a je velice jasné, že skutečným řešením hrozby ISILu a nebezpečí roztříštění nebo zhroucení Iráku může být pouze a jedině vytvoření politického prostředí v Bagdádu, které by zastupovalo každého občana celé země. Libie. Zase budu chvíli hovořit italsky, abych odpověděla panu Castaldovi. A odpovím tím, odpověděla jsem už možná i tím, co jsem říkala panu Pancerimu. E, ráda bych byla, kdybychom měli další příležitosti více pohovořit e, také e, s dalšími delegacemi o tématu Líbie. Nemyslím si, že by jen Italové měli tyto, eh, tento zájem, ale je to, myslím, velice užitečné, protože misí Italů může být právě to, že toto téma sdělí, protože je to opravdu prioritní téma pro celou EU. Není to otázka jihu, není to otázka eh, středomorských eh, hranic, je to otázka týkající se lidsky, politicky i bezpečnostně všech nás, Evropanů. Jako jsem uvedla, myslím, že to aspekt týkající se nikoli tedy kompetencí eh, výboru nebo eh, ministra zahraničních věcí, což se mm, týká ehm, žadatelů o azyl a migračních toků, ale je tu otázka také eh, vnitřní otázka Líbie. Jak víte, Itálie i v těchto dramatických týdnech, v posledních dnech, Eh, má svou přítomnost eh, zajištěnou v Tripolisu a také prostřednictvím občanů, eh, vlád, jiných ambasád. A takto se snažíme podporovat společně tedy se zvláštním vyslancem OSN. A tímto způsobem ukazujeme občanům, jak italským, tak evropským, na tuto situaci, ale především z politického pohledu bych chtěla říct, že se takto snažíme vytvořit místní dialog. Je jasné, že v Libii mají parlament, který je legitimní, vyšel eh, vzešel z voleb 25. června a je jasné, že v Libii nelze dojít eh, ke stabilní eh, situaci, eh, sociální situaci na základě toho, že jedni vyhrají nad druhými. To je zcela jasné. Zásadní v Líbii je snažit se mm, umožnit moderovat dialog v rámci jejich státu. A pak samozřejmě je to především v rukou eh, Libijců, aby přijali tento úkol, tuto výzvu a učinili ji svou. Ale pak také Evropská unie, a tedy italské předsednictví, a mm, možná právě teď je velice eh, příhodné, že je to zrovna Itálie, kdo předsedá, EU. Je zapotřebí, abychom, eh, abychom na sebe vzali také tuto iniciativu. Především je zapotřebí, aby skončily oni projevy hostility to si myslím, že je úkolem především pro Libijce, pro sousedící země je to také velice důležitá věc. A ta konference v Kahiře z minulého týdnu s těmi sousedícími zeměmi eh, se sousedy Libie, to byla velice důležitá věc, protože to je určitá regionální zodpovědnost týkající se sousedů Libie. To si myslím, že je zásadní věc, zejména proto, aby byli schopni tedy kontrolovat své vlastní hranice. My se zabýváme eh, námořními hranicemi, ale také tu jsou pozemní hranice. A eh, to je možná u samého jádra celého politického eh, problému. A toto je věc, která zajímá sousedící země, země sousedící s Líbí. Tedy. A myslím, že to je způsob, jak umožnit takovouto cestu je jisté, že sice racionálně si můžeme představit, jaké kroky lze přijmout, ale eh, pak je na nás, abychom politicky prostřednictvím diplomatického úsilí, prostřednictvím institucí, abychom eh, tuto cestu skutečně pomohli vytvořit. Eh, A teď bych chtěla odpovědět jen velice krátce na otázku, eh, jak nejlépe bojovat s ISILem. Myslím, že už jsem eh, na to trochu nakousla. Eh, říkala jsem, že možná dojde k naléhavým situacím, které si budou žádat vojenskou reakci, ale ta pravá odpověď nemůže být jiná než politická. K Syrii. Jak jsem říkala, tak na Gimnichu proběhla strategická diskuze o tom, jak neřešit jednu krizi po druhé, ale situaci na středním východě celkově jako takovou, ne pouze Syrii, Gazu, Palestinu odděleně a tak dále, ale celý region od Turecka po Egypt, to je jedna velká oblast nestability. A my jsme hovořili o tom, jak řešit problémy z koherentního regionálního hlediska. A podle mého názoru budeme muset vyvinout iniciativu, možná evropskou iniciativu, která by usnadnila eh, regionální dialog mezi jednotlivými aktéry. Eh, potom eh, ošidná otázka na prezidenta Asada. Myslím si, že boj proti ISIL musí být silný i v Sýrii, což ale neznamená nějakou koordinaci s Asadem. Dále eh, zazněla řada otázek k Rusku a Ukrajině. A eh, já bych chtěla citovat, eh, pane předsedo, prezident Gauk byl včera v Gdaňsku na 75. výročí začátku druhé světové války. A já se omlouvám, ale budu ho citovat italsky, protože jsem si jeho slova zapsala italsky. S konfliktem na Ukrajině Rusko de facto ukončilo své partnerství s Evropskou unii. Přejeme si partnerství a vztahy dobrého sousedství do budoucna za podmínky, že i zde eh, bude také respektováno právo národů. To si myslím přesně máme udělat. Myslím si, že právě taková je nyní situace. Strategické partnerství už skončilo protože to byla volba Moskvy v prvé řadě a následek eh, událostí v terénu což je velice daleko od všech dohod, které byly uzavřeny v Ženevě, poté v Madridu a potom znovu před pár dny v Minsku. Na schůzce Porošenka a Putina, eh, kterou zprostředkovala mimo jiné Evropská unie. Takže je jasné, že už nehovoříme o partnerství. Jestliže eh, odpověď eh, prezidenta Gauka je taková, zda můžeme eh, v budoucnu předpokládat podmínky nejprve v Moskvě k tomu, abychom se znovu dopracovali k partnerství, tak podle mého názoru žádný Evropan nemůže říct, že by to nebylo v našem zájmu. Jenomže bohužel situace taková dnes není a to z rozhodnutí Moskvy. Nevím, jestli to odpovídá na všechny otázky o tom, zda jsem pro ruská nebo proti ruská. Vím, že existuje určité znepokojení ohledně toho, jak je formulován italský program. Myslím si, že toto vysvětluje pravý význam tohoto programu. Jak jste zmínil, Elmare, tak eh, Ukrajina je pro nás eh, hlavní výzva eh, nejen bezpečnostní, která je jasná, ale skutečná otázka zní, jak dnes můžeme podpořit Ukrajinu. Jak podpoříme demokratický proces, konaly se prezidentské volby, což nebyla ani zdaleka samozřejmost na začátku. Nicméně ty volby se konaly Skvělou práci odvedla OBSE a ještě včera se konala schůze kontaktní skupiny. To si myslím, že je velice pozitivní. Problém je v tom, že e, instituce v terénu se nemění. To je právě ten problém. Je ovšem nějaká alternativa? Padla otázka na vojenskou intervenci. E, všichni se, myslím, shodneme na faktu, že tento proces nemá vojenské řešení. Dobře, tak se možná neschodneme, ale shodli jsme se na tom v radě. Možná ne v parlamentu. Mě by znepokojilo, kdyby parlament, a zejména Evropský parlament, se stoprocentně na něčem shodl. To by bylo špatné znamení, abych tak řekla. Ale na radě tady, myslím, můžu odkázat na závěry rady, jsme se dohodli, že e, je zapotřebí naléhavého politického řešení. A toto politické řešení je třeba rozvíjet. Ale e, to jsou záležitosti, které možná patří spíše pro NATO ve čtvrtek a v pátek. Já jsem tu pouze jako italská ministrině. A e, já to vnímám tak, že je zapotřebí zajistit aby východní členové aliance NATO teď se omlouvám, že zcela vybočuji z kontextu, odpuste mi, ale je důležité to říci. Všechny země, které mají hranici s Ruskem, eh, musí eh, mít jistotu, že článek 5 není pouze eh, kus papíru, ale že opravdu je to opatření, které může posílit jejich bezpečnost. Ale tady bych už skončila, protože vím, že to není eh, záležitost týkající se italského předsednictví. Tím si myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky. Děkuji vám. We have still the... Pořád máme eh, stejný počet eh, žádostí do debaty a dáme jenom dvě rychlá kolečka, protože paní Mogherini už Eh, nebude mít času, takže prosím teď po minutách. Pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, poblahopřál paní ministrní Mogherini eh, ke jmenování. Mám dvě velice stručné otázky. Jedna se týká zvládání celé řady krizí mezinárodních. Dramatická situace na Ukrajině tam eh, musíme jít dál než eh, za debatu, eh, než k debatě o mírovém řešení, protože tam lidé na ulicích umírání a my posledních několika měsících o ničem nehovoříme jiném. Teď máme ruské jednotky na ukrajinské půdě. Viděli jste anexi Krymu a tady máme spochybněnou územní celistvost východní Ukrajině. Můžete hm, nám říci něco více o balíčku opatřeních připravených po summitu a došlo k nějakému pokroku na úrovni trilaterárních eh, jednání eh, mezi Ukrajinou, EU a Ruskem? A jak vnímáte jadersko-jonskou politiku, což je velice důležité pro rozšíření vzhledem k italskému předsednictví? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vím, eh, že se budete eh, maximálně eh, snažit eh, vyřešit všechny politické, nebo ohledy všech politických frakcí, ale jako socialista demokrat bych vyzvednul mm, to, jak se zúraznila naši politickou roli v řešení otázky na Středním východě, to, co jste říkala k Bocně a Makedonii a k právům žem a lidských mm, právům. Potom jde o otázky Irák, Syrie a ISIL do jaké míry eh, se předsednictví hodla eh, pustit do kontaktu s arabskými státy při propagování regionálních řešení v nadcházejících šesti měsících. kdy jste hovořila o tlaku na iráckou eh, vládu. Ono se zdá, že je hodně sekrářská. Jak si myslíte, že můžete skutečně ovlivnit změny tam? Pokud jde o Ukrajinu, tam silně podporuji to, co říkáte o MH17 a morálních povinnostech, které z toho vyplývají s každou přibývající obětí si to získá pozornost světové veřejnosti. A potom pokrok vyšetřování, to je třeba ukázat, jakou roli v tomto Evropská unie může sehrát. Děkuji vám, pane e, předsedo paní e, ministrině blahopřeji. Chci se vrátit k Iraku a Syrii. Vy jste hovořila o reprezentativnosti nové irácké vlády, měli bychom seriózně uvažovat o bezpečnosti křesťanů v Iráku. Jsou šítové, ty tvoří většinu, jsou také sunité, kurdi, také turkmeni a také křesťané. Já si myslím, že otázku bezpečnosti různých křesťanských komunit musíme stavět do středu našich vztahů s, novo, s, novým a, s novou následující e, iráckou vládou. Už jste hovořila o, ten, o tomto problému s vašimi partnery v Iráku a mezi Kurdy, protože to, tady se jedná o velice závažný geopolitický problém, o problém solidarity a závažné humanitární krize. Thank you. Honec. Děkuji, paní Nejc. Paní ministrině, ráda bych vás zde přivítala. Jsem velice ráda, že s vámi pravděpodobně budeme moci spolupracovat ne v těchto měsících. A děkuji vám za expoze, které bylo vyčerpávající ohledně diskuze na Gimnichu, ale o jednom aspektu jste mm, tolik nehovořila a to mě eh, překvapilo a to jsou vztahy se spojenými státy ohledně všech krizí, o nich jste se zmínila, ať už je to Irák, Sýrie, Blízký východ, vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem, je jisté, že Spojené státy zde jsou velice důležitým partnerem. Můžete nám o tom říci něco více? Bylo rozhodnuto, že eh, diskuze s Obamovou eh, vládou, jak budou pokračovat, protože hm, bychom o tom chtěli slyšet více. Danke sehr, Herr Děkuji, pan Austrivičius. Ne, omlouvám se. Pan Šebalos. Paní Šebalos, omlouvám se. Tak uh, já už jsem uh, eh, slyšel odpověď na svou otázku, tak... <laughs> Ale <laughs> zajímala mě ta otázka, <laughs> říká eh, paní Mogherini. Tak pan Šeris není. Pan Kelam. Děkuji, paní ministrině zahraničí. Eh, hranice Evropy jsou posouvány eh, násilím eh, před našima očima a říkáte, že pan Putin nikdy nerespektoval své závazky. Nicméně on neustále stanovuje agendu a my jenom reagujeme. A jsme svědky nové invaze na Ukrajině. Právě probíhá. Pokud se budeme držet výlučně politických řešení, Myslím, že pan Putin eh, naplní eh, své cíle tak nebo onak. Nebylo by na čase říci jasně, že tohle invaze jednoho evropského státu vůči jinému. A nehovořit jenom o narušování nebo a, eh, mm, hm, vměšování. A druhá otázka. Můžeme si být jistí, že jakákoliv eh, dohoda o zbraních eh, mezi Evropskou unii a Ruskem bude ukončena, že nezůstanou žádné mezery? Pan Pikula. Děkuji, paní ministrině. Jsem rád, že jste zmínila eh, rozšíření i jako součást své agendy a lituji, že zejména eh, eh, situace v Bosně a Hercegovině zůstává stejně. Je to samozřejmě kvůli tomu, že ty země jsou v dlouhodobém vnitřním patu. Bosna a Hercegovina naštěstí není problém víci Ruskou Ukrajina, ale pořád je to takový test evropské zahraniční bezpečnostní politiky jak vidíte eh, vyhlídky eh, této země eh, po říjnu 2014, po volbách, vzhledem k velkým chybám, které se tam staly, například implementace verdiktu Sejdiš Finči, modifikace volební legislativy a tak dále. A pokud tak jestli byste nám řekla nějaké politické řešení nebo akademické řešení tohoto problému. Paní Fotiga. Děkuji eh, vám, paní eh, ministrině, eh, za komplexní prezentaci. Už byla položena řada otázek, než jsem si vzala slovo. Takže velice stručně. A asi jenom jedna. Vaše návštěva vaší stávající funkci a pravděpodobně i vzhledem k vaší budoucí funkci jsou velice publikované. Navštívíte Kiev? v blízké budoucnosti, pokud ano, jaké poselství a tam přinesete. Nemáme tady problém Ukrajiny a Ruska. A na jedné straně je tady agresor a na druhé straně je tady země bránící se obyvatelstvo a území. Pan Austevičius. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, hm, já jsem to pochopil tak, že eh, kdybyste se vrátila v čase, tak byste eh, asi opravdu eh, upravila program italského předsednictví. Na stránce 21 cituji, vidíme příležitosti prohloubit strategické partnerství s Ruskem. To byste asi smazali. Já doufám, že to myslíte upřímně a, a s konečnou platností. Za druhé, nikdo nenapadnul Rusko. Nikdo Rusku nevyhrožuje ale eh, ruské vojenské boty jsou na ukrajinské půdě. Rusko napadlo a je to agresor na Ukrajině. Ukrajina je eh, stále větším naším partnerem. Dlouhou dobu na vašich webových stránkách předsednictví, bylo to 24. července naposledy, eh, když jste něco řekli před Eh, letními prázdnými. Nic do konce eh, srpna tam nebylo o vývoji vztahu s Ukrajinou, Ruskem nebo něco takového. Já bych vás vás požádal, nebo zeptal se, eh, kdy jste měla naposledy kontakt s takzvaným ministrem Lavrovem? Paní nebo pan ušelvy říká pan předseda obtížné jméně. Tak uh, eh, Ištván, Ištván, Steven Ištván, uh, eh, Uihej. Tak si to prosím, pane předsedo, zapamatujte. Eh, já vás vítám, paní předsedkyně, tady na tomto zasedání. Včera jsme měli zasedání a hovořili jsme o výzvách evropské zahraniční politiky a náš pan předseda říkal, že možná nebude špatné k tomu sestavit zprávu výboru. Já si také myslím, že by e, to bylo e, dobré zaujmout silnější pozici, e, pokud jde o evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Máme ovšem ty nástroje a tu tvořivost, tak abychom mohli se zabývat zeměmi střední Evropy, východní Evropy a postarat se o to, aby jednotlivé země nemuseli vést svoji individuální politiku, ale abychom dělali něco společně. Já jsem Maďar, socialista, vidím, jaké výzvy existují v této konkrétní části světa a proto jsem se chtěl zeptat paní ministrině, co e, si o tom myslíte a jestli o tom můžete udělat něco e, ve stávající pozici nebo v té budoucí pozici. Také pracuji jako místo předseda e, výboru mimo jiné pro cestovní ruch. To je také mimochodem věc, která prosperuje v mírových dobách a měli bychom proto něco udělat. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu. Pan Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Já mám dvě věci. Nejdříve vítám to, co jste říkala o potřebě, že musíme zaujmout silné společné stanovisko. Myslím, že to byl vždycky náš problém sjednotit se. Potom k těm sankcím a stanoviskům stanovisku italské vlády. Tam bych se vás eh, zeptal na South Stream. Jak se stanovíte eh, v Římě k South Streamu? A potom eh, je tady otázka zasedání NATO. Říkal jste, že tam pojedete. Budeme mít jako Evropská unie společné stanovisko k stanovisko, tedy k členství možnému Ukrajiny F na to že premiér Jaceňuk to nedávno zmínil, že by jeho země ráda vstoupil. Pan Bettini. Grazie. Děkuji za tento jasný výklad. A také vám chci popřát hodně štěstí a spolu s vámi nové generaci, která se prosazuje v zahraniční politice jak Itálie, tak Evropy. Vzhledem k tomu, že vás dobře znám, jsem přesvědčen, že budete vést toto s obnovenou silou, s dynamičností, která je velice užitečná i pro překonání určité, řekněme, pasivnosti z minulosti. Takže váš příspěvek bude velice užitečný. Mám jen jeden dotaz. Vracím se k tématu Ruska. Došlo k velice závažné situaci a my musíme být velice pevní eh, oproti Rusku v tom eh, smyslu, který se týká ochrany eh, teritoriální celistvosti Ukrajiny. Současně musíme uvažovat, podle mne, o strategickém a velice delikátním tématu, jímž je izolace Ruska v protizápadní pozici aby se nestalo hypotetickou pozicí eh, proti západní pozicí eh, Číny. Aby se tedy Čína takto nepřidružila této pozici. Řečník je přerušen. Už jen slovo. Měl jste minutu aby nedošlo k takovým eh, k podmíněnosti ze eh, strany voleb. To je všechno. Děkuji a teď pan Mon. Enhorabuena por su nombramiento. Děkuji vám, eh, paní ministrině, za to, že jste mezi nás přišla. Gratuluji vám k vašemu jmenování. Eh, souhlasím s vámi, že Libie je důležitá pro středomořský region i pro celou Evropu. Eh, podle mého názoru je potřeba velice pečlivě sledovat vývoj v této zemi. Před, Předevčírem Rada bezpečnosti, respektive minulý týden Rada bezpečnosti eh, přijala rezoluci a já bych chtěl zdůraznit to, že italské předsednictví tady se hrálo důležitou roli eh, co transatlantické vztahy, ty jsou také nedílnou součástí priorit. O těch jste se zatím ještě nezmínila, ale já bych se rád dozvěděl více. Eh, co nás čeká například, pokud jde o obchodní dohodu se Spojenými státy? Děkuji. Paní ministrině, eh, vy jste se zmínila o tom, že v Iráku a Sýrii je potřeba podporovat regionální přístup a usnadňovat regionální dialog. To znamená, že jste připravena navrhnout radě eh, jiný přístup eh, než k Iránu? a také silné varování Saudské Arábii a Kataru za, to, varo, za, za jejich podporu extremistů a k Libii. Já vám velice ráda Bernardina Leoneho, zvláštního zástupce OSN, protože ten problém je v tom, že e, naše členské státy nechtěly se koordinovat, odmítali se koordinovat a nikdo se nesnažil e, je k tomu donutit. Takže e, to, co se děje v Libii, jsme mohli předvídat. A mohl by se z toho stát nový Afganistán na samém zápraží Evropské unie, pokud se nedopracujeme ke koordinované evropské akci. Slovo má teď pan Van Orden. Děkuji vám, pane předsedo, a gratuluji vám, paní Mogherini, k vaší nominaci. Myslíte si, že je moudré zvažovat další rozšiřování Evropské unie, dokud nedojde k reformě pravidel o volném pohybu a e, kredibilní implementaci opatření proti organizovanému zločinu e, a korupci v kandidátských zemích? Děkuji. Děkuji. A nyní dva poslední řečníci paní Marie. Děkuji, pane předsedo. Mám tři krátké otázky, paní ministrině. To téma už bylo zmíněno. Za prvé Blízký východ. Vzhledem k tomu, jak posilují eh, islamisté a jak vypadá situace, jaké iniciativy lze přijmout ze strany arabských vlád, umírněných vlád a států, aby mohly bojovat proti tomuto posilování eh, situace mezi populací. Za druhé, eh, riziko eh, generalizovaného konfliktu a teroristická hrozba k níž může dojít i na našem území. Evropa musí být chráněna, musí chránit své občany a musí být také důvěryhodná ve svých politikách. Obrana Evropské unie mi připadá jako jedna z důležitých priorit jak předsednictví, tak Evropské unie. Jaké konkrétní činnosti eh, chcete eh, podnítit eh, zejména také s účastí, finanční účastí eh, všech zemí, které eh, někdy žádají hodně a nejsou příliš ochotny poskytovat. Za třetí, rozšiřování. Nemyslím, že je to jen odpověď zemí, které stojí u dveří, aby nebyly odrazeny, ale je to důležité také pro Evropu ve světě. A jedná se o velké státy. Jedná se tedy o politickou, ekonomickou váhu. Evropa musí být konzistentní. Jaká mm, kulturní a geografická kritéria si chcete stanovit ohledně rozšiřování? Kolleginnen und beim nächsten Mal werde ich Vážení kolegové, příště bych chtěl poprosit eh, frakce, aby eh, zaslali řečnické seznamy. Protože já, já zkrátka vezmu ten seznam, který dostanu od sekretariátu a už nebudu vyvolávat ty, kteří se hlásí. Už teď nebudu moci nikoho dalšího připsat na seznam, protože kolegové zkrátka nejsou schopni dodržovat eh, řečnický čas. Já nemůžu během hodiny a půl nechat eh, promluvit 30 lidí, to zkrátka nejde. Hlásí se přes 30 lidí a to zkrátka musí dopadnout tak, že na někoho se nedostane. Tady to není tak flexibilní debata jako na schůzi frakce, tady je to spíše jako na plenárním zasedání. Protože jinak tady se z toho stává chaos. Takže mě to velice mrzí že to tak budeme muset udělat. Teď máme tři, čtvrt, tři čtvrtě na jedenáct, když každý bude hovořit jednu minutu, tak budu moci nechat promluvit ještě tři další řečníky, pana Papadakise, pana Teocharose a další. Eh, já jsem byla jedna z prvních, kdo požádal o slovo a eh, proto teď musím eh, poněkud protestovat. Paní ministrině, já jsem byla jedna z prvních, kdo žádalo slovo. Každý si myslí, že byl první. To je ten problém. Můžete se zeptat sekretariátu, říká paní Teocharus. Takže eh, paní eh, ministrině, já bych vám chtěla eh, poblahopřát. A měla bych na vás jednu otázku. 23. června pan Votoglu, turecký ministr zahraničí, podepsal dohodu v Lucemburku, čímž kdy označil Kyperskou republiku za mrtvou. A e, potom e, proběhla e, oficiální jeho návštěva v obsazené části Kypru, kterou prohlásil za výsostnou oblast Turecka a hovořil ve velice bojovném duchu proti Kyperské republice a jaké kroky eh, podnikne italské předsednictví k tomu, aby chom projevili Kypru nějakou praktickou eh, solidaritu v této chvíli. Ještě vteřinku, prosím. Takže jaký úmysl má italské předsednictví, aby projevilo solidaritu eh, Kyperské republice? a eh, u toho eh, Ruska jsme ukončili nyní strategické partnerství. Děkuji, gratuluji vám za vaše jmenování. Já znám vaše dosavadní eh, aktivity a eh, mohu vám jedině přát hodně úspěchu do další funkce. Chtěl bych se krátce zmínit o problému eh, přistěhovalectví, kterými by se měla zabývat celá Evropská unie a ne pouze země na jihu. Já vítám to, že zjevně máte v úmyslu podniknout praktické politické kroky směrem k řešení a za druhé chtěl bych bych se zmínit o tom, o čem, moje, o čem už promluvila moje kolegyně. Totiž ten poněkud agresivní postoj Turecka vůči eh, Kyperské republice. To je útok v podstatě na celou Evropskou unii. Pan Čep. Paní ministrině, i já vám blahopřeji eh, k vaší eh, volbě a chtěl bych se vás zeptat na váš názor ohledně účinnosti stávajících a budoucích sankcí vůči Rusku v souvislosti s Ukrajinou. Druhá otázka. Mluvila jste o letu MH17, že je to tragická událost. Mně se zdá, buď jsem to špatně pochopil, nebo mně se ozná, že to je, že tímto způsobem, že jazyk eh, legitimizuje určité jednání. To byl teroristický útok. A třetí otázka. Je to Moldavsko. Eh, podepsali jsme asociační dohodu, jsme před ratifikací a eh, teď přijdou eh, volby v této zemi. Jak vidíte možnosti skutečného zakončení nebo dovršení tohoto procesu? Many questions. I, uh, how much time do we have? To bylo hodně otázek, kolik máme času. Pokusím se odpovědět na všechny. Ano, pokusím se ty otázky sloučit. Pan Plenkovič se ptal na e, balíček a e, já jsem e, říkala na začátku, že v sobotu rozhodla rada. E, včera v pondělí se sešel e, Koreper a e, komise předloží konečný návrh balíčku zítra. A rozhodnutí bude učiněno v pátek. To je tedy ten časový harmonogram. A jak jsem už říkala, tak komise připravuje posílený balíček opatření v těch čtyřech sektorech, které už byly odsouhlaseny. Pokud jde o formulace a jazyk, tak já zcela souhlasím s tou eh, retorikou, která tam je použita tedy v těch závěrech rady, které hovoří o agresi a o anexi eh, Krymu. K tomu není třeba nic dodávat, já si myslím, že je to jasné. Děkuji za tu, eh, zmínku o jadersko-ionské iniciativě, protože ta bude velice důležitá pro tento region. Souhlasím s tím, co jste říkal vy, pane Hawite. o důležitosti nejen e, přístupu na místo havárie letadla MH17, ale také e, toho, aby bylo povoleno e, národní vyšetřování, respektive jeho pokračování. Děkuji Spojenému království za to, že se o to zasazuje. Myslím si, že jak Itálie, tak Spojené království přispěli prostřednictvím svých expertů a to je velice důležité pozitivní znamení, tedy že se ujímáme mezinárodní zodpovědnosti. Dále se někteří z vás eh, zmínili o spolupráci s arabskými státy v Iráku. Eh, ptali jste se eh, na to, co tím myslím, když říkám, že je potřeba nový regionální rámec pro konflikty, které probíhají v Syrii, Iráku a dalších zemích. Konflikty, které mají dopad na stabilitu celého regionu. Podle mého názoru je e, zaprvé potřeba uznat e, země tohoto regionu jakožto regionální mocnosti, regionální aktéry. A to počínaje Egyptem, který se hrál velice pozitivní roli ve vyjednáváních o Gaze. Což v žádném případě nebyla samozřejmost, jak všichni víme. Byl to výsledek iniciativy která tak vzešla mimo jiné také od italské vlády a od dalších zemí, které v těch dnech byly na návštěvě v Káhyře. Já jsem byla v Káhyře právě den potom, kdy začala vojenská intervence, tedy za pozemní operace v Gaze. Byl tam také Loran Fabius, buď ten samý den nebo den potom z Evropy vzešla iniciativa. jejímž prostřednictvím jsme řekli, že potřebujeme, aby Egypt a další země se zapojili a snažili se diplomatickou cestou hledat řešení. A to eh, je eh, teprve začátek. Musíme zkrátka eh, oslovit, musíme nazývat země tohoto regionu regionálními mocnostmi. Musíme se je snažit dostat ke kulatému stolu. Ehm, náměstek ministra zahraničních věcí eh, z Iránu se setkal se svým protějškem v Saudské Arábii. To se možná nedostalo eh, na titulní strany novin, ale je to důležitá zpráva z regionu. Eh, je to krok směrem k dialogu, k tomu usnadnění. Také bych chtěla hovořit o jaderných vyjednáváních. To je samozřejmě také klíčová oblast a e, doufám, že navážu na práci Cathy Ashton, která odvedla skvělou práci v uplynulých měsících při těchto vyjednáváních a doufám, že to povede k, do listopadu e, k pozitivním výsledkům. Důležitá je také role e, Arabské ligy, a to nejen pro tento region, ale i pro Libii. Já vedu pravidelné hovory se všemi ministry zahraničí všech arabských zemí a s generálním tajemníkem Arabské ligy, protože se domnívám, že potřebujeme každodenní kontakty, výměnu informací, výměnu názorů, abychom e, pochopili, jaká je situace a e, jakým způsobem můžeme usnadňovat e, dialog a hledat řešení jestli můžu hovořit o otázce bezpečnosti křesťanů v Iráku a nejen tam. Ano, už jsem o tom hovořila s ministrem zahraničních věcí Iráku a také s Fachacanem a také eh, s, mým, eh, s mou protistranou ve Vatikanu. Víte, Itálie má určité zvláštní vztahy s Vatikánem. A já bych vám ráda řekla, jakou úvahu jsem přiložila e, právě i e, s Prolínem právě o tomto. A ráda bych hovořila také o obavách, které byly vyjádřeny e, papežem Františkem. Jeho, jeho jméno mi jde mnohem lépe z úst italsky než jinak. Papa Francesco. Jedná se o respektování lidských práv také u menšin. Nejedná se jen o otázku ochrany křesťanů. To je otázka, která je platná například pro Irák a bohužel v mnoha dalších zemích světa. To je otázka, kterou jsem také zmínila jako jednu ze zásadních na začátku své prezentace, protože s tím souvisí určité specifické výzvy. Ale také je zapotřebí hovořit o otázce lidských práv a o útocích ISIS v Iráku a Syrie je tam náboženská otázka, protože stejně jako křesťané tam jsou i jezidi a jiní muslimové, kteří také žijí v této dramatické situaci. A já si myslím, že za eh, italské předsednictví bychom měli tuto práci také vykonávat. Je zapotřebí pracovat eh, s Irákem, eh, s těmi silami, které se staví v Iráku silám ISIS, protože Takto hájíme práva lidských bytostí žít na území, eh, kde se nacházejí, v respektu, v bezpečnosti a hájíme tak jejich právo být na svém, bydlet na svém území. To je zapotřebí zdůraznit. Také zde padla otázka vztahu se Spojenými státy. Samozřejmě toto partnerství je velice důležité. Nemůže to být ale jen toto ve chvíli, kdy kolem nás se odehrávají krize, konflikty, tak dramatické, jaké není vidíme. Musíme se dělit o naše úsilí, eh, hovořit o našich strategiích, strategických vizích a jsme v trvalém kontaktu. neboli té typ, to je jedno z těch témat, které bych chtěla zmínit. A u té typy bychom si přáli, abychom pokročili dál za italského předsednictví, abychom došli ke konkrétním výsledkům. Ve Washingtonu budou e, volby e, a my bychom se chtěli Chtěli bychom dosáhnout eh, co možná největší úspěchu při vyjednávání jako italské předsednictví. Jsem přesvědčena, že a italské předsednictví je přesvědčeno, že to neznamená, že by Evropa měla nějakou menší úlohu. Eh, já si myslím, že je mm, v zájmu, našem zájmu, a Spojené státy to také žádají, aby Evropa hrála výraznější úlohu v krizích. To si myslím, že je dobře. Eh, by, um... Dostala jsem také otázku od svého bývalého kolegy z parlamentního zhromáždění NATO, pokud se nemýlím, eh, ohledně své návštěvy v Kijevě. Ehm, já jsem vlastně v Kijevě spolupracovala s vámi v únoru, byla jsem tam z, z titulu jiné funkce. Bylo to několik dnů předtím, než jsem se stala ministriní a byli jsme tam spolu s parlamentním shromážděním NATO ale jakožto ministrině během předsednictví jsem poprvé navštívila Kiev a setkala jsem se s prezidentem eh, Porošenkem, s Julií Timošenkovou a dalšími. A eh, není náhoda, že jsem eh, první návštěvu za předsednictví podnikla právě do Kijeva. To není náhoda. Je mi velice líto, že to úplně zapadlo. Eh, mým úkolem eh, bylo eh, předat zprávu médiím a my jsme se o to snažili, ale víte dobře, že někdy zkrátka komunikační média fungují v určitým způsobem v jednotlivých zemích. Nicméně, byla to moje politická volba navštívit ze všeho nejdříve Kijev na začátku července a velice ráda se tam během italského předsednictví ještě vrátím. Hovořím po telefonu s Pavlem Kimkem eh, téměř eh, každý týden. Setkali jsme se už několikrát za těch pár měsíců italského předsednictví. Telefonovala jsem s ním eh, nedávno, před několika dny. Premiér Renzi se setkal s Porošenkem během předsednictví už třikrát, naposledy teď minulou sobotu. Takže můžete si být jistí, že udržujeme velice úzké kontakty s našimi ukrajinskými přáteli. Pokud jde o webovou stránku, nevím, kdo se na to ptal, e, já se omlouvám, já jsem vlastně žádnou letní přestávku neměla. Omlouvám se, jestli možná weboví administrátoři e, letní přestávku měli. Já bohužel nemám čas tu stránku e, každý den kontrolovat, kež bych ho měla, pokusím se tedy na to dohlížet častěji. Jestli bych teď změnila program předsednictví, zněla otázka. Jak jsem říkala už na začátku, programy předsednictví se píší s předstihem a pak se může něco stát jak jsem říkala ve svém úvodním projevu, tak když se podíváte na program OBSE, tak tam e, Ukrajina není zmíněna ani jednou. A přitom OBSE posledních devět měsíců se zabývá pouze a jedině Ukrajinou prakticky. A zabývá se jí dobře. Jestli bych změnila nějakou jedinou větu nebo slovo, tak je to první věta kapitoly týkající se Ruska na straně 21, která říká, že Rusko zůstává strategickým partnerem v řešení regionálních výzev. To bych změnila. A už jsem to říkala na veřejnosti. Myslím si, že Rusko zůstává strategickým hráčem v regionál, na regionální a globální scéně, ať už se nám to líbí nebo ne, ale už to není strategický partner. E, Kež bych se mohla vrátit já, k tomu, abychom mohli být strategičtí partneři, kež by se Rusko chtělo vrátit ke strategickému partnerství, ale myslím si, že to tak nebude. Ptali jste se také, kdy jsem naposledy hovořila s, Rav, s Lavrovem. E, volal mi včera, gratuloval mi k nominaci. E, já jsem říkala, že jsem stále ještě e, italská ministrině a zastupuji předsednictví na příštích šest měsíců a že budeme mít spoustu příležitostí diskutovat o věcech, o kterých jsme už diskutovali několikrát. Počínaje agresí na východě Ukrajiny. Protože Situace na Ukrajině a v Rusku je taková, že by bylo zvláštní, kdybychom říkali, že na Ukrajině nemáme problém. My máme na Ukrajině více než problém. Není to problém s ukrajinským vedením, ale s děním na ukrajinském území. Bylo by naivní to neříkat. Ano, dochází ke konfliktu, je to konflikt, to je zcela jasné. Další otázka se týkala eh, Bosny a Hercegoviny eh, po nadcházejících volbách. Kež bych věděla. Kež by lidé z Bosny a Hercegoviny věděli, eh, co je čeká po volbách. Můžu říct jedině to, že pevně věřím, že země najde cestu k provádění reform které by byly platné občanům. A to bude to hlavní po volbách. A proto si velice vážím to eh, Compact for Growth, který předložilo předsednictví, který předložilo parlamentu v Sarajevu. A samozřejmě i po volbách budeme spolupracovat na všech nutných krocích ale abych odpověděla také na otázku, zda je moudré eh, pokračovat v rozšiřování Evropské unie. Podle mého názoru je zcela jasné, že článek, že právním základem je článek 45 a toho se držíme. Není potřeba to nijak dále rozvádět. Máme to definováno ve smlouvě. A právě tak eh, je jasně stanoven fakt, že proces rozširování může pokračovat eh, jakožto, transform, jakožto transformační účinky, ale že žádný krok eh, rozšíření tedy nebude podniknut, dokud nebudou provedeny všechny reformy v kandidátských zemích. Tady jste se na South Stream. Silně podporujeme eh, jižní koridor. Eh, podle mého názoru eh, je nutné tímto způsobem přispět k energetické bezpečnosti Evropské unie pomocí diverzifikace zdrojů a cest. Dříve v jiné epoše, abych tak řekla, to mohlo přispět k této diverzifikaci v případě, že e, budou splněny nejen technické podmínky, ale také politické, kon, politické podmínky. E, v tom je ten hlavní problém. E, my velice často diskutujeme s ukrajinskými přáteli a víme, že problémy nejsou pouze technické, ale také politické. Takže měli bychom uchovat racionální duch té debaty. Tady jste se na rezoluci OSN 2174 eh, o Libii. My jsme k této rezoluci přispěli, jsme jejími spolu navrhovateli a eh, domnívám se, že je to pozitivní krok. Za prvé proto, že k němu došlo v rámci systému OSN. A tím odpovím také na vaši otázku, jak jak to bude, v jaký bude rozdíl, když Bernardino změní funkci. My eh, potřebujeme řešit složitou situaci Libie v rámci systému OSN, protože tím bude zaručeno, nebo tím se alespoň pokusíme zaručit, že to bude probíhat z globálního hlediska a ne z toho pohledu rozdílu mezi severem a jihem. My potřebujeme e, aktivní zapojení sousedních zemí i globální scény. A spojené, e, spojené národy v, v tuto chvíli, doufejme, jsou tím pravým fórem, e, které může poskytovat koordinaci, která chyběla když OSN ještě nebyla zapojena. Myslím si, že odvedl velice dobrou e, práci a je potřeba také se poučit z jeho zkušeností. A on řekl velice jasně, když se hovořilo na Radě bezpečnosti OSN o této rezoluci. A myslím si, že Bernardino e, s ním včera diskutoval a opravdu má plnou podporu všech zemí, eh, které mají zvláštního vyslance k tomu, aby eh, každodenně spolu vedli dialog, podporovali různé mise a návštěvy, a to i návštěvy mimo Libii, protože víme, že návštěvy mimo Libii budou eh, právě tak důležité jako návštěvy přímo v Libii. Teď bych se vrátila k otázce o regionálních aktérech. Já hovořím s ministry zahraničí Iránu a Kataru. Myslím si, že musíme hovořit s oběma. Musíme eh, vyzývat všechny, aby hráli odpovědnou úlohu. Tím eh, jsem, myslím, odpověděla na všechny otázky. A pokud ne, tak se velice brzy uvidíme znovu italiana, complimenti. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Chcete zareagovat? Pane Prokecio, myslím, že ve 12.45 se sejdeme jako italská delegace a budeme, tomu, budeme o tom rozsále hovořit. Oh no, Děkuji, tak teď uh, musím mluvit německy, abych neudělal chybu. Dámy a pánové, já srdečně děkuji. My jsme tady 27 účastníků debaty a myslím, že všichni dostali eh, odpověď, ne všichni ke své spokojenosti. Ono by v politickém procesu bylo špatně, kdyby to bylo jinak a s touto debatou eh, budeme muset pokračovat a eh, nejpozději se uvidíme na slyšení. A já vám děkuji eh, dnes za vaši přítomnost a, za to, že jste odpověděla na příslušné otázky, tak abychom měli už určitou schodu. Takže děkuji vám, že jste byla k dispozici. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A prosím asi o chvilkovou pauzu, abychom mohli v klidu přejít k dalšímu bodu. Thank you.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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. je eh, na čase se pustit zase eh, do práce a dostaneme se do dalšího bodu na pořadu jednání a sice výměna názorů na krize mm, v širším sousedství EU, Irák a Ukrajina. K jižnímu eh, sousedství vítám bývalou kolegyni paní Hybáškovou, která je nyní šéfkou delegace EU v Iráku. Vítejte. Začneme přesně s paní Hybáškou. Pět minut, bohužel, nemůžu být štědřejší. Já jsem si jistý, eh, že eh, poslanci rádi uslyší váš názor na situaci v Iráku eh, v souvislosti s tím, co se tam teď děje. Já bych zdůraznil, že nebo nebudu pokračovat eh, v tom úvodu, abychom ušetřili čas. Paní Baško, máte slovo. Dobré dopoledne, vážení kolegové, blahopřeji eh, vám všem, těm, kteří byli eh, znovu zvoleni, i těm, kteří byli zvoleni poprvé. Já jsem bývala členkou tohoto výboru před deseti lety takže ne vždy je mi to jenom potěš, e, tedy podstou, ale především potěšením mezi vámi znovu uslechnout. Já poslední tři a půl roku působím jako šéf delegace EU v Bagdádu. Co se tedy stalo letos v létě? Máme tam nový stát, na který eh, se rozléhá na 100 000, 110 tisíc km čtverečních, má nějaký 12 až 15 milionů obyvatel, denně vyrobí 120 až 150 tisíc barů ropy, eh, je schopen je zobchodovat, má eh, obrovské zásoby obilí, vody a má svoji vlastní ekonomiku. Tento stát se jmenuje Islámský stát musíme eh, si být schopni eh, uvědomit tuto realitu. Neporazíme tento stát bez eh, vojenských prostředků. Pravděpodobně nebude tady pozemní operace, budou letecké údery, které omezí a zadrží ten stát. Ale ten stát vojensky neporazíme. Takže otázkou je, co s tím státem uděláme a jak jej porazit. Klíčovou otázkou je podpořit nově vytvářenou iráckou vládu. A máme eh, skutečně dobré světlo na konci tunelu eh, ve srovnání eh, s minulými lety diktatury, utlačování a strachu. Se atmosféra v Bagdádu zcela proměnila a všechny tři klíčové složky, kurdové, šíité a sunité, intenzivně spolupracují na vytvoření nové vlády do 9. září, což je ústavní lhůta cokoliv e, my, vy a oni můžou udělat na podporu e, e, té nové vlády je příspěvek k poražení e ISIL. Potom jsou tady, eh, je to jedna složka a populace, a sice sunité, která je marginalizovanější než ostatní. To je právě populace islámského státu. Často tady hovoříme o kmenech a o e ISIL a o eh, sunitech. Bohužel, vážení kolegové, Eh, tohle všechno je jedno a to tež. Abychom dali eh, sunity eh, moc, sunitům moc, zapojili je a odpojili je od islámského státu, to je klíčová strategická věc, ve které vy můžete sehrát velice důležitou roli. Klíčová otázka pro islámský stát je ropa. Jsem si jistý, pokud možná není úplně klíčová otázka, je to první klíčová otázka cokoliv eh, jsme schopni udělat, co eh, vy mm, jste budete schopni udělat eh, s chytrými právními řešeními, mm, na sankce eh, proti tomu, kdo zobchodovává ten, tuhle nelegální robu, ropu, tak to je nesmírně důležité. Podpořte eh, parlamentní kolegy z eh, kurdského, iráckého, iránského, iráck, tureckého a jakéhokoliv jiného parlamentu, aby zastavili obchodování kolony kamionů někdy až pět tisíc na jednom místě je převáží. Máme pět eh, míst, kde se legálně obchoduje s ropou a bohužel členské státy Evropské unie kupují tuto ropu. Cena je 12 dolarů za barel, což je eh, ziskové pro IS. Takže ropné sankce, to je první věc, kde můžete pomoct. Prosím, eh, zapojte se, nebo jednejte s kurdským parlamentem. Kurdové chtějí zoufale referendum a nezávislost potom, eh, eh, co eh, kurdské síly Bešmerga byly minuty před zhroucením a ISIL byl 24 kilometrů před Erbílem, si uvědomili, že jejich země nebude udržitelná bez mezinárodní podpory. Naše členské státy teď vyzbrojují Kurdy a dávají jim zbraně, zcela ale nekoordinovaně, což je velice složitá záležitost. Máme eh, obtížnou humanitární situaci. Máme 250 tisíc eh, dětí bez ochrany, 650 škol, které eh, neotevřou. Nemáme školní rok v Iráku. Máme 600 tisíc jazídů, kteří nebudou schopni zůstat v Iráku a máme přes milion vnitřních vysídlenců, kteří se snaží uh, nalézt stín. Potřebují jednu jedinou věc, stín, nic jiného. Takže u humanitární pomoci tam se nám podařilo zavést mechanismus civilní ochrany, ten funguje a díky kolu a dalším členským státům prostě něco máme. Pokud je o, ropy, má, o ropu, máme sankce, ale ty nefungují, tam můžete pomoct. K politickému angažmana tam mám jednu konkrétní věc. Vzhledem k diktatuře eh, v předchozím období irácký parlament nehrál příliš klíčovou roli. Musíme eh, posílit eh, irácký parlament. Pomocte mi, aby EIDHR e EHR Eh, zavedl nějakou demokratickou podporu. Eh, irácký parlament musí změnit eh, protiteroristickou hlavu zákony o amnesty a další. To jsou všechno klíčové zákony, díky nímž se Iráčané budou cítit, že jsou rovnoprávnými občany své země pomozte mi tam, pomozte posílit irácký parlament v oblasti legislativy ohledně toho, jak fungovat, veďte s nimi kontakty. A za druhé, Eh, sunity eh, odvezeme do Bruselu. Eh, volené zástupce jsou to jsou legitimní oproti syrské opozici a víte, o kom hovořím. Prosím, zapojte se do kontaktu s nimi, naslechně, naslouchejte jim. Byl bych velmi ráda a děkuji já že jsem o minutu a půl přetáhl. Uh, thank you. Time for question. Děkuji. A teď prostor pro dotazy pan Charles Tenok. Děkuji, pane předsedo, a velice vřele eh, vítám. Jano, tady jsem. Tady jsem, eh, moc rád vás zase vidím. Nedávno jsme se eh, setkali v mé kanceláři a, pořád si tě ještě pamatuji v dobách, kdy jsi byla kolegyně v tomto výboru. Já jsem byl jeden z prvních v tomto parlamentu, kdo vyzval k vyzbrojení kurdských sil Bešmerga a jsem velice rád, že Německo i moje země Velká Británie reagovaly, ale velice mě zde je ta nekoordinovaná podpora, jak říkáš, to nepomůže nepředstavitelném rozměru tam probíhají zločiny proti lidskosti, popravy, ukřižování a další a tisíc eh, evropských občanů dokonce eh, bojuje eh, v řadách ISISu, řada z mé země, z Belgie, z Francie, Německa. A nevím, jaké zpravodajské informace s námi můžete sdílet, ale jaká koordinace probíhá na úrovni EU k nalezení těch džihadistických bojovníků s, bojovní, s evropským pasem, tak aby se už nemohli vrátit v Británii probíhá debata, jestli jim můžeme stáhnout občanství. Ona řada z nich má dvojí občanství. A jestli je to v souladu s úmluvami OSN. Mm, jestli je můžeme zatknout za to, že nastoupili k teroristické skupině. Jak, jsou, jak je legislativa koordinovaná v Evropské unii? Eh, Británie se radši zamýšlí, ale vsadím se, že další země ne eh, o tom, že jejich, eh, země, že jejich občané by mohli bojovat v teroristických skupinách. Řada zemí má ustanovení o službě v cizím vojsku, ale otázkou je, jestli tohle platí pro teroristickou skupinu, která tady má něco, čemu se říká islámský stát. Já si myslím, že potřebujeme koordinovanější eh, eh, leteckou eh, podporu na zemi ze strany USA a Evropy. A chtěl jsem se zeptat na to, co byste nám řekla k tomu, jak myslíte, že inkluzivní bude ta Haidar al vláda bylo jasné, že Al-Malikiho vláda byla součástí problému i jako řešením. I Iránci ho odpustili teď, naštěstí je pryč. A, myslíte si, že teď jsou vyhlídky na inkluzivnější vládu, eh, která eh, se bude obracet na sunity jakož i na kurdy? A co si myslíte o oznámení prezidenta Barzáního o referendu v Kurdistánu eh, o nezávislosti? Já dlouho osobně podporuji kurdský stát. Eh, Britové to svítili eh, v roce 1920, eh, my jsme se potom stáli v roce 2023. A já jsem předsedou skupiny Přátel Kurdistánu a řada lidí tady podpoří Kurdistán. Co můžeme ještě udělat na podporu demokratické a demokratických a sekulárních sil na kurdském teritoriu v severním Iráku? Děkuji. Omlouvám se. No, uzavřeli jsme už seznam řečníků takže další už bohužel nebudou. A prosím, omezte se na minutu. Opravdu nám dochází eh, čas paní Alio Mari. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych byla velice ráda, kdybyste se mohla paní Hibáško vrátit ke věci, která se týká situaci křesťanů v Iráku. Podle všeho ty trestné činy, eh, o kterých bychom měli hovořit, na které bychom měli dávat pozor a měli bychom tedy dbát i na situaci křesťanů v Iráku. A tento parlament eh, také vychází z křesťanské kultury, což je eh, trochu paradoxní věc. Jak tedy vy se díváte na její současnou situaci? Co si myslíte o potřebě nebo velmi konkrétních potřebách, které oni mají? a jakým způsobem my můžeme na jedné straně je chránit e, proti útisku, na druhé straně jim také umožnit, aby setrvali ve své zemi. Protože eh, tou hlavní myšlenkou není jim pomoci odejít do exilu, protože by to bylo proti jejich zájmu i proti našemu zájmu. A my nemáme žádný zájem, aby došlo k tomu, že některé země budou mononáboženské. Thank you, Mr. Pan Děkuji vám. Vy, si s vám, já si vás pamatuji z, se spolupráce na palestinském uh, území a uh, děkuji vám za práci, kterou odvádíte naším jménem. Hovořili jsme s panem Barberinem o, s paní Mogherini o regionální roli eh, a, její, a způsob řešení problémů v Iráku. A vy jste ho tak hovořila o ropě. Nejspíše víc teď ho říci nemůžete, ale to byl velice důležitý, důležitý bod. Eh, vidíte nějakou novou vojenskou roli Evropské unie ve vojenských strategiích vůči Iráku? Hovoří se o tom vůbec? Eh, já velice podporuji to, co jste říkala o angažování sunitů. My to na Mezinárodním fóru říkáme už velice eh, dlouho. Já nevím, jestli je ten vývoj dostatečně slibný. Eh, mě eh, by zajímalo, eh, jak je Evropská unie vnímána v Iráku, jak je vnímána její role. To by bylo pro mě velice užitečné vědět. Děkuji, prosím, pan Nart. Děkuji. Chtěl bych vám poblahopřát k velice praktickému eh, schrnutí, které se nám poskytla. Eh, nebylo příliš filozofické, tak jak jsme tady byli zvyklí, to je velice dobře. Vy jste hovořila o eh, jaderných otázkách, o ropě a konfliktech, které se kolem ní točí. Hovoříme tady o oblasti, která hraničí s Tureckem a víme, že přes tu hranici přechází značné množství kontrabandu z Liberie, ze Sierry Leone a pokud jde o ropu, tak ropa se samozřejmě musí přepravovat velikými eh, nákladáky a na rozdíl od diamantů je také potřeba ji rafinovat a tak dále. Hovoříme tady o několika tisících nákladáků na turecké hranici. Jak je možné, že turecký režim nad tím zavírá oči? Jak to, že nic nedělá s tím kontrabandem? To v podstatě vypadá jako eh, kolaborace. Eh, my bychom měli eh, nějak strategicky ovlivnit eh, Turecko, mimo jiné. Co můžeme udělat, abychom zastavili tento ilegální obchod? Děkuji. Paní Lezing. Děkuji vám. Eh, humanitární situace, tady jsem, Humanitární situace v Iráku eh, je teď opravdu strašlivá. Eh, už jsme o tom eh, také hovořili nedávno včera. Otázka nyní zní, co dělat. Eh, eh, dodávání zbraní eh, pešmergům je velice radostné, nicméně jak vy hodnotíte možnosti pešmergů ty zbraně využívat, a, a, aby byly ochráněni. V minulosti to byly jiné skupiny. Jaké nebezpečí spočívá v tom, nebo jaké nebezpečí hrozí, že ty zbraně se dostanou úplně do jiných rukou? A podle mého názoru eh, by bylo velice užitečné, eh, už jsme hovořili také o uprchlících, bylo by dobré jim nabídnout ten stín, jak jste říkala. Musíme se zasazovat o to, aby uprchlíci byli přijímáni a aby jim byla poskytnuta humanitární pomoc. Eh, bylo by pro mě velice důležité zapojit také Turecko a přesvědčit ho, aby otevřelo hranice uprchlíkům a uzavřelo je islamskému státu. Jaké vy vidíte možnosti nějakým způsobem eh, působit na eh, Turecko v tomto smyslu a jaké snahy eh, konáte vy tímto směrem, tedy vůči Turecku? Děkuji, pane předsedo, děkuji paní eh, vyslankyně za vaše prohlášení. Rada pro lidská práva OSN už eh, přislíbila, že eh, prošetří zločiny spáchané ze strany ISIL a to může provést pouze na základě dobré spolupráce s občanskou společností v Iráku. A do jaké míry vaše delegace podporuje tamní občanskou společnost? E, a teď trošku odbočím od tématu islamského státu. E, tam dochází, v Iráku dochází k porušování lidských práv a lidskoprávní strategie EU e doběhla v roce 2013 a jak jsou nějaké naděje na její pokračování a e, další otázka. Já to chápu tak, že e, islámský stát e, usiluje o celoarabský kalif, chalifát a agituje i proti západu v tomto smyslu a e, možná, že získá podporu pro vybudování takového státu. Jaké jsou tedy e, důsledky tohoto e, pro celý region? Místo předsedkyně EU si, může před, si dovede představit, že by se Irák rozdělil v budoucnu na tři části. Mě by zajímalo, jak vidíte vy ten budoucí vývoj. Děkuji. Děkuji. Eh, vážená kolegyně, bývalá kolegyně, eh, vy odvádíte opravdu skvělou práci s velkým zápalem a má otázka zní, co víme o finančních zdrojích eh, ISIS? což pro nás bylo poněkud překvapením, že finance ISIS pocházejí mimo jiné z obchodování s ropou. Vy jste říkala, že některé evropské země kupují tuto ropu. Mohla byste být konkrétnější? a odkud mají speciální kanály na export této ropy. Už padlo nějaké rozhodnutí na evropské úrovni, které by tomu zabránilo. A pokud nepodporujeme takové rozhodnutí, a za druhé, já podporuji eh, vaši myšlenku, že nyní je šance na eh, národní usmíření a vznik vlády, která by se opírala o eh, všechny tři základní síly a která by mohla vydat zákon o amnestii tak, aby každý občan Iráku se mohl cítit v bezpečí. Ana Gomes? Zdravím, Jano, eh, také eh, smekám před vašimi aktivitami v Iráku a chtěla bych se zeptat, eh, zda evropská delegace má nyní větší manévrovací prostor, protože to byl vždycky problém že jste zkrátka v, v izolaci a nemůžete dělat to, co byste bývali mohli, mohli jak si se pohybovat po zemi, hovořit s lidmi a nesedět pořád v Bagdádu, navštěvovat i jiné části Iráku. Máte možnost eh, hovořit s Kurdy, máte možnost cestovat do Erbilu? A jmenování nového premiéra, myslíte, že už má nějaký účinek, už nějakým způsobem získává naspět eh, eh, sunickou menšinu, která v podstatě dovolila tak rychlý nástup islámského státu? A ten eh, dopad K, eh, na KRG, tady jsme hovořili o tom, že eh, je potřeba využít příležitosti a posunout se směrem ke kurdské nezávislosti prostřednictvím referenda, ale teď vzhledem k okolnostem a vzhledem k potížím, kterým čelí pešmergové, tedy těm útokům islámského státu, jak na tom vlastně jsme. A konečně, e, existuje vůbec nějaká e, koordinace mezi členskými státy, které dodávají vojenské vybavení do Iráku? E, jsou nějak skoordinované aspoň se spojenými státy na politické úrovni? Děkuji. Pan Sebalos? Eh, já budu hovořit švédsky. Eh, podle mého názoru eh, tady jde o to, že ten konflikt přišel také, ten konflikt probíhá mimo všechny ostatní konflikty, které probíhají zároveň, jako je například Ukrajina, kterou se zabýváme hodně. Toto je delší konflikt, který probíhal už předtím a nyní se znovu vynořil. My hovoříme o podporu demokracie a tady je velice důležitá práce parlamentu a e, během své bývalé funkce švédské poslankyně jsem se setkávala s různými zástupci e, irácké vlády i parlamentu a také s kurdskou vládou a e, kurdským parlamentem. Demokracie nikdy nepřichází velice rychle. Trvá to mnoho let, než se demokracie vybuduje. A není to lehké a e, neustále říkáme, že demokracie v Iráku je podkopávána, ať už jde o práva menšin, svoboda projevu a tak dále. Není to nic, co by spadlo z čistá jasna z nebe. A my se musíme zamyslet nad tím, Eh, jak zajistit, aby k tomu nedocházelo dále. Eh, hovořili jste také o eh, vojenské podpoře a já nevím, jak to jde dohromady s humanitární podporou, která je také velice důležitá, která už trvá nějakou dobu. Jak budeme moci tedy koordinovat humanitární pomoc s vojenskou pomocí, jak dosáhnout co nejlepšího souladu musíme eh, hovořit více například o eh, povinnosti OSN chránit ty eh, lidi, kteří jsou ve svízelných situacích. Uh, just over here on uh, the left, uh, you... Já jsem tady nalevo Eh, Jano, eh, děkuji vám také za tu velice vášnivou eh, prezentaci. V tom světě samého bla, bla, bla opravdu vyčníváte. Já vím, že máte velice dobrou reputaci a teď už vidím proč. Já se soustředím na velice konkrétní otázky. To obchodování s ropou, pomocí kterého je financován terorismus. Tady jste na nás apelovala, abychom přikročili k akci. A my určitě můžeme poskytnout pomoc, ale toto, o konfliktních diamantech už víme a toto je konfliktní ropa. A to je mnohem e, závažnější téma než, e, než diamanty. E, je určitě lehké identifikovat, vystopovat, dá se zjistit, které členské státy jsou příjemci konfliktní ropy. To je určitě jednoduché, aby to členské státy řešily jakožto trestnou činnost a koordinovali se. Nejlepší by byla transparentnost, otevřenost, ukázat prstem na vyníka takže by bylo dobré, kdybyste nám mohla prozradit, jaké členské státy jsou v tomto nejaktivnější, jací prostředníci jsou nejznámější, eh, prostředníci, kteří mají reputaci a tak dále, aby nám to pomohlo bojovat proti tomuto jevu. Well, Amar is asking me to make it generalized. I cannot. Mám tedy generalizovat, ale proto budu velice stručná. Za prvé především vám chci poděkovat. Všechny vaše dotazy jdou skutečně přímo do černého. a Je skutečným potěšením eh, s vámi hovořit, protože eh, víte, o čem hovoříte a to je velice důležité mít takovouto parlamentní podporu. Začnu jednu filozofickou záležitost. Mám 55 milionů uprchlíků po světě. To je nejhorší číslo od konce druhé světové války. Je to jedno velice jasné poselství pro Evropu. Nemyslete si, že můžeme zůstat bez jakéhokoliv vlivu, neovlivnění a bez toho, že by se na nás zautočilo. A musíme otevřít naše země, abychom těmto lidem otevřeli dveře. To se musí stát. Nemůžeme tomu nijak uniknout. Křesťané je obtížné eh, postavit eh, Eh, křesli někam stranou nebo na ně poukázat, protože by na ně mohlo být zautočeno, je velice eh, obtížné, jak je neodělit. Je, jezídové nemohou zůstat v Iráku. Je to 600 tisíc lidí. Eh, ty opravdu mají být vy, vy, vybiti, protože věří údajně v ďábla ale jiní se mohou vrátit. Ale kdo je bude chránit na území IS? Nemůžeme žádat IS, aby je chránilo. My musíme proti IS bojovat. A to je vojenská organizace. Jediný způsob, jak fyzicky je porazit, je to, že je porazíme ale eh, pravděpodobně se něco bude muset stát, protože tam jsou eh, vojáci eh, na zemi i ve vzduchu, ale než by tam někdo nebyl, ale potřebujeme mezinárodní právní prostředí. Možná na to by mohlo být jednou z možností, jak s tím něco udělat, protože jinak kdokoliv kdo může požádat o ochranu. Jak můžeme požádat islamský chalifát o ochranu křesťanů? To nejde, to, to je nemožné. Ano, je tu velký eh, počet kurdské populace, je tam veliká, eh, veliký rozměr humanitární spolupráce. Chci také pozvat vás a váš parlament, abyste činili další kroky. Eh, skutečná koordinace ohledně zbraní. Víte, že během 24 hodin se to objevilo, každý posílí zbraně. Máme skoro polovinu členských států EU, které posílají zbraně Kurdům Eh, přistávají v Erbilu, je tam americký koordinátor, který distribuje tyto zbraně nějakým způsobem. Není žádná záruka, že neskončí eh, v, eh, v rukou PKK, PKK, že skončí v rukou někoho jiného. Není žádná, záru, není žádná koordinace. Zítra ráno pojedu za generálem a budeme se snažit nalézt nějaký způsob, jak alespoň registrovat ty zbraně, co vlastně tam přichází Eh, kapacita evropské delegace, ano. Eh, pracujeme za FSO, nemáme ani auto, nemáme eh, žádný ochranný tým, máme jednoho člověka v Erbilu, dalšího v Bagdádu a pak mne a sedím tady. Za posledních pět let se nezměnilo nic. Teď je tu období, ve kterém můžete se pokusit posílit delegaci v Iráku, aby tam bylo více než tři lidi v Iráku. Tedy. Uh, a ano, ta situace je ještě udržitelná, protože tam lze ještě mnohé udělat. Je tam světlo na konci tunelu, ale prosím vás, seriózně s námi spolupracujte, abychom to udrželi. E, ano, ropa není diamant. Tisíce a tisíce a tisíce nákladních e, vozidel na každé možné silnici do Iráku, Afganistánu, Turecka e, jedou když přerušíte tyto silnice, to už je samo o sobě jasným signálem a jasným přerušením, protože tímto způsobem dáte jasný signál, že si, že si toto nepřejete. Ale Pak je tu další věc, jak zabránit eh, lidem, aby nakupovali tuto eh, ropu. Je tu rezoluce OSN a nemohu vám sdělit informace, které nejsou veřejné. Nicméně mám velice dobrou radu. Je to extrémně cený eh, eh, zdroj informací. Je to Iraq Oil Report, tak to se jmenuje. Ale eh, stojí to spoustu peněz ročně, nicméně se dozvíte víc, než kolik vám může dát informací delegace. Národní usmíření, ti z vás, kdo společně jako já tu byl v roce 2003 nebo 2004, se, jsme se ponaučili. Národní usmíření lze provést jen samotnými Iráčany. Ano, my můžeme pomáhat, asistovat jim, ale je to na nich a musí eh, to začít výjít od sunitů. Eh, kurdové, prosím, nepodporujte eh, jiné věci. Pod, podporujte eh, plán ohledně těch sporných území. Ale teď, kdyby se měl vytvořit nový nezávislý stát, znamenalo by to kolaps celého Blízkého východu. Prosím, podporujte je, jak teď jsou, aby zůstali v Iráku Kurdi, protože to je jediný způsob, jak zajistit uh, integritu. Musím to říci jasně. Ohledně křesťanů vidíme pokusy uh, vybudovat nová města pro křesťany, neboli koncentrovat je někde, kde mohou být chráněni. Poučili jsme se z minulosti, prosím, nedělejte to, protože pokud vytvoříte křesťanská města, okamžitě zítra na ně zautočí a ti lidé umřou. Vojenská strategie. Ano, budeme potřebovat eh, vojenskou strategii. Máme eh, určitou pomoc urči, přímo na místě. Eh, s některými státy o tomto hovořím. Máme tam operaci OSN. Je tam generál Kevin Kennedy, který velice nápomocný v koordinaci situace. Máme tam zvláštního vyslance Velké Británie, generála Maila a také budeme rádi, když se připojí více Evropanů a budeme co nejlépe koordinovat s Amerikou. Ale nemáme na to právní prostředí a my právní prostředí potřebujeme, jinak je to eh, taková podzemní operace a vy jasně víte, co tím myslím. Boj proti terorismu, ano. Eh, pane Žildekrchova je koordinátor pro eh, činnost proti terorismu v EU, máme strategii pro Irák a v podstatě máme celou, celém velké množství údajů o zahraničních bojovnících a těch, kteří se tedy vztahují k irácko-syrskému konfliktu. Takže Iráčani mají své informace, my jsme schopni získat tyto informace. Bylo by velice důležité, aby se mohl přijít do Kerchova, abyste mohli získat informace o tom, co se děje. Uh, Celá eh, řada věcí již probíhá. OSN eh, se snaží, ale z humanitárního pohledu je to velice pomalé. Jsem velmi zklamána pomalostí eh, ve FP a dalšími agenturami, protože jim trvá celé týdny, než se něco stane. Oni by měli schazovat vodu, oni by měli schazovat potraviny, přinášet další potřeby, ale oni jsou Eh, přichází s velkým spožděním eh, a nejsou koordinovaní a to v tom právě američané měli pomoci. Takže my potřebujeme, abyste měli větší, větší moc eh, toto všechno urychlit. Občanská společnost, ano, máme program. Pro občanskou společnost máme 10 specifických partnerů, kterým platíme něco jako mili, 15 milionů eur jen za koordinaci. A ještě Eh, bych chtěla uvést, že v těchto hodinách eh, eh, Rada OSN přijala v Ženevě rezoluci o tom, že může dojít ke humanitární krizi a že zapotřebí do Iráku přivést přivést misi, která zjistí fakta přímo na místě. Já jsem jedním z těch, kdo přispěli k sestavení tohoto textu a e, jsme vděční ženevské delegaci EU, e která nám pomohla. Byla jsem na to skutečně hrdá, jsem velice ráda. Děkuji. Jana. Mnohokrát děkuji, Jano. Poplech, posle, podle který jsi slyšela, nevyjadřoval jenom sympatie, ale i podporu. Už jsme tady hovořili o tom a, eh, případu Šumal a, a o tom, a, eh, jak špatné je eh, to vybavení. Navzdory příslibům se to nezměnilo. Pravděpodobně na britském velvyslanectví to pořád ještě v kontejnerech. Ta podpora, to je nesnesitelný stav. Nenom vůči tomu člověku, ale i vůči akceschopnosti Evropské unie když bude eh, výbor souhlasit, ještě budeme intervenovat. děkuji eh, za jasné výpovědi, eh, které si zde učinila a myslím, mm, už jsme to říkali ve čtvrtek na malém zasedání, že způsob, jak Evropská unie a OSN působí, je procedurálně nesnesitelný, protože je to všechno příliš pomalé spolková kancléřka, eh, které, eh, kterou znám nejlépe ze všech eh, spolkových kancléřů, řekla, že za několik dní budeme schopni z Německa poslat 50 milionů eur, které jsme neplánovali v rozpočtu, ale z politických důvodů jsme dali dohromady, aby bychom to umožnili, ale potřebovali jsme na to půl roku ještě než tohle, než byrokratické řízení a většinou se z toho potom stane krize. Tím nechci eh, útočit na komisařku, eh, která to eh, vypadá podobně jako vy, aby nebyl špatně pochopit, pochopen. Ono to souvisí s vztahy s OSN, kde to mm, působí podobně. A naš, stejně my tam potom nejsme vidět. Američané to potom můžou udělat daleko rychleji. A i tady bych zúraznil, že si musíme eh, sednout dohromady a změnit eh, nařízení o rozpočtu. jako parlament a rada jsme udělali chybu, po selhání eh, Santerovy komise jsme zavedli řízení, které je tak byrokratické a komplikované, že hlavní ztráty z toho jsou dané tím, že peníze tečou příliš pozdě. Oni se pětkrát přeskoumají, ale potom už nedotečou tam, kam mají stejně. To je to nejhorší. Eh, použít peníze eh, ve špatné době příliš pomalu. Podívejme se na Ukrajinu, kde musíme být eh, rychlí. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. 6. října tam budou volby v Moldavsku taky. Naše podpora musí přijít teď a ne po volbách. A myslím, že proto musíme eh, udělat proceduru a nesmí to být eh, ponořené do, té byrokratické, eh, do těch byrokratických procesů, které my jsme spolu schválili jako evropští legislativci. Čili tady bychom se měli zasadit o změny a zajistíte, protože veřejné prostředky, které přicházejí příliš později, jsou vyhozené musí mít eh, povinnost eh, hospodařit s prostředky daňových poplatníků tak, aby eh, to bylo k něčemu. A to musíme dramaticky změnit. Děkuji každopádně srdečně jenom za expoze. Ehm, přejte mi bezpečnou cestu, protože my se stěhujeme. Já každý den mm, mám na sobě 17 km, 17 km výzbroje a helmu a, jsme, ehm, pohybujeme se se třemi auty B6. Takže teď eh, druhá část našeho eh, jednání a jsem eh, rád, že je tady pan Abakan, pan velvyslanec, který vede misi OECD. A velice se těším na debatu, kterou jsme, nebo Velice rád jsem vedl debatu v Kijevě na konci eh, července a začátku srpna. Já jsem velice eh, rád, že je tady také Petr Baláš, který eh, musí prosadit to, k čemu jsem ho vyzval, vyšší rychlost. A no, možná možná říci, jak probíhají přípravy na té podpůrné skupině. A možná, že byste něco takového mohli také vidět ze strany parlamentu, že parlament by vás podpořil, kdyby to všechno bylo mnohem svěžnější a rychlejší. Pane Bakanem, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi eh, potěšením, že eh, před vámi dnes mohu vystoupit. Já jsem přiletěl z Kyjeva a od poloviny eh, dubna vedu zvláštní monitorovací misi OSE, OECD na Ukrajině a jsem tam hlavním pozorovatelem. Zvláštní monitorovací mise vychází ze zásad hodnot a závazku OECD a jejím cílem je snižovat napětí a přispívat ke stabilitě bezpečnosti eh, na Ukrajině. 57 účastnických eh, států zdůraznilo, že máme dvě, dva hlavní úkoly. Monitorovat a, a podávat zprávy a za druhé usnadňovat dialog v terénu. Naše eh, mise také má hrát hlavní roli při pomoci ukrajinským úřadům a místním při naplňování eh, odsouhlasených opatření ke změnění napětí. Zde bych vás odkázal na prohlášení se 17. dubna z Ženevy eh, ze strany Evropské unie, Spojených států, Ruské federace a Ukrajiny. Také jsme eh, uvítali Mm, cíle, eh, které jsou stanovené v Berlínské deklaraci z 2. července. V tomto kontextu eh, spolupracujeme s trilaterální kontaktní skupinou, eh, kterou, ve které je OSCE a OBSE, pardon, mm, Ukrajina a Ruská federace a která má vést k udržitelnému příměření. Také vítám to, že e, proběhly trilaterální rozhovory, které usnadila e, nebo zařídila EU v Minsku. Dohromady e, máme 230 pozorovatelů v deseti lokalitách. Oni pocházejí z více než 40 z 57 účastnických států, včetně EU, ze Severní Ameriky, z Ruské federace, z Kavkazu a ze Střední Asie. Tito pozorovatelé jsou civilisté a, a mají a e, různé profesní zázemí. Všichni a, e, mají a, e, zkušenosti na vysoké úrovni a poskytují nám ověřené informace o bezpečnostní situaci a k konkrétním incidentům. Schromažďují fakta a na základě nestrannosti a transparentnosti podávají pravidelné zprávy. Naši eh, pozorovatelé eh, navazují eh, každodenní kontakty s místními regionálními národními úřady. Jsou také v kontaktu s občanskou společností, etnickými i náboženskými skupinami a s místními lidmi. Vytvořili jsme hustou síť kontaktů se všemi stranami konfliktu. Vši tyhle kontakty nám umožňují monitorovat situaci v oblastech, které, do kterých se těžko dostáváme, jinak, do kterých je těžké se dostat. Pomáháme tak mezinárodnímu společenství eh, realizovat řadu úkolů, které vyplývají z eh, příslušných okolností. První příklad, který bych rád uvedl, je to, jak jsme eh, usnadnili nebo napomohli osvobození vídeňských pozorovatelů z Německa, které, kteří byli zadržováni ve Slaviansku pozorovatele a jejich doprovolné ukrajinské vojenské eskorty byly osvobozeny na základě naše, naší intervence. Potom tady je vyšetřování MH17. Eh, cílem eh, eh, rakouských, pardon, australských a malajských úřadů bylo získat, a nizozemských úřadů bylo získat přístup na místo. Naše kontakty byly schopné zajistit bezpečný přístup na místo v době, kdy bylo možné tedy provádět práce. Zvláštní monitorovací mise má na pomoci zásahu mezinárodního společenství. My už teď eh, připravujeme naše eh, zaměstnance na možné nové úkoly v oblastech, jako je sledování eh, příměří v hranic a budování důvěry. Jakmile bude zavedeno příměření, tak jejich aktivita je pravděpodobná. Rád bych eh, byl schopen vyslat řadu našich pozorovatelů a spolehnout se na specialisty eh, v období po eh, příměří. Naše monitorování teď probíhá buď pěšky a nebo prostřednictvím automobilů a do budoucna bychom měli také mít leteckou podporu naše budoucí mise pravděpodobně budou také patřit nebo opazovat opatření na posílení dialogu na místní úrovni a regionální úrovni, posilování eh, občanské společnosti žen a právě za, vlády zákona. Naším celkovým cílem je podpořit eh, ukrajinský národ v jeho snaze o normalizaci a, a budování eh, lepší, pluralistické a demokratičnější Ukrajiny Rád bych zdůraznil několik hlavních našich eh, závěrů z monitorování situace. Za prvé, byli jsme svědky eh, potřeby inkluzivity a toho, že eh, centrální úřady by měly kontaktovat populaci na západě. Také jsme částečně byli svědky zahajování dialogu prostřednictvím tří Eh, zasedání. Jsme svědky eh, zhoršování eh, situace na východě, kdy jsou obsazovány veřejné budovy a policejní stanice nelegálními ozbrojenci. Násilí začalo především u nelegálních kontrolních stanovišť v Doněcku a v Luhansku a postupně tam vojen, ozbrojené skupiny převzaly kontrolu a stejně tak jako další eh, mm, skupiny typu Doněcká a Luhanská lidová republika. Zhoršení bezpečnostní situace také postihlo naši eh, misi. Eh, osm našich pozorovatelů už bylo více než měsíc zadržováno na východě Ukrajiny. Takže jsem chtěl eh, tedy eh, schnout své poznámky. A chtěl jsem říci, že že došlo k významnému zhoršení situace bezpečnostní v zemi. Probíhají boje a, a v jejich důsledcích v jejich důsledku je tady, eh, jsou tady civilní oběti. V prvních měsících eh, přicházelo denně eh, průměru o život 10-11 lidí. Teď v současné době je to až 36 poslední měsíc. Ohraduje se, že polovina populace Doněcku a Luhanska opustila své domovy. Zbývající obyvatelé těch bude nějakých 200 tisíc v Doněcku a 250 v Luhansku. V našich každodenních a každodenních zprávách se zaměřujeme na řadu otázek lidských práv, například toho, kdy se eh, civilisté stanou eh, cílem bojů, ostřelování a nevýběrového používání eh, střelných zbraní, únosů a dalších porušování lidských práv. Tyhle otázky také souvisejí částečně s oblastmi, kde fungují dobrovolné ukrajinské eh, vojenské prapory. Rád bych upozornil eh, na to, že je třeba řešit že je politickou krizi, nebo že jsme začali s politickou krizí, pak se z toho stal vojenský o, ozbrojený konflikt a, a humanitární krize následně. A, a je tam také eh, řada vnitřních vysílenců, jejich prakticky 200 tisíc. A rád bych zdůraznil, že eh, mezinárodní společenství by mělo jim věnovat větší pozornost a pomoc. Také se zaměřujeme na malé národnostní menšiny eh, v, této, v tomto ohledu. Rád bych zdůraznil Maďary, Rumuny a Poláky a Slováky, jakož i řeckou menšinu v Mariupolu. Závěrem svého prohlášení bych rád uvedl, že eh, myslíme, že eh, ukrajinský, Ukrajinci veden dialog eh, je nezbytný k vybudování trvalého základu pro vyřešení dalších nebo stávajících problémů. V této souvislosti je důležitá územní celistvost země. Naše snahy na podporování míru, stability a bezpečnosti na Ukrajině budou pokračovat týdny a nadcházející dny a týdny jsou nezbytné, tedy eh, životně důležité pro lid Ukrajiny. Zájení eh, nového eh, mírového procesu na základě mírového plánu prezidenta Porošenka legislativní volby 26. října a trvalý dialog, to jsou důležité pilíře budoucí mírové agendy. Stabilita a normalizace Ukrajiny je v zájmu nás všech. Je také v zájmu všech sousedních zemích. Řada zúčastněných stran tam teď působí s podporou mezinárodního společenství na stabilizaci země, švýcarské eh, předsednictví OSCE vlastně eh, vyzvalo všechny strany k dialogu Věříme, že mírové řešení lze nalézt. Věřím, že všechny národy, včetně eh, národů Evropské unie, by měly eh, posílit své úsilí k, eh, o normalizaci na Ukrajině. Naše mise bude dělat vše, co bude v jejich silách na, podpoře toho, na podporu tohoto úsilí. Uh, thanks, Mr. Chair. I will try to be uh, brief. Děkuji, budu se snažit hovořit stručně. Začnu jednou poznámkou o původu celé krize. Jak dobře víte, vzešla ze sporu mezi Ruskem a Evropskou unii. Iniciováno to bylo Ruskem o hospodářském směřování Ukrajiny. Konkrétněji šlo o to, zda Ukrajina by měla nebo mohla podepsat dohodu o přidružení s EU, včetně dohody o volném obchodu, či zda by měla se připojit raději k celní unii s Ruskem. A tyto dva postoje se navzájem vylučují. Toto je poměrně triviální a drobná záležitost proti tomu, jak vypadá stávající situace. Toto bylo zcela eh, nadbytečné, dalo se přijít konfliktu. Tento konflikt eh, vznikl exkluzivně eh, kvůli Rusku, ale nyní jsme mnohem dál, mm, mm, jsme poměrně daleko od toho, jak vznikl tento konflikt. Vidíme, jak vypadá vojenská situace, humanitární situace. Já se zaměřím na to, co Evropská unie činí pro to, aby pomohla Ukrajině. Eh, za prvé velice jasnou politickou podporu, za druhé kontakt eh, s ruským vedením, tam, kde je příležitost k trilaterálnímu uspořádání. Eh, nedávno tyto příležitosti byly například jako summit v Minsku, kde jak ukrajinš, ukrajinský prezident byl přítomen, tak paní Ashton a ta zastupovala Evropskou zástupce Evropské komise a diskutovali o mnoha eh, aspektech v tomto trojstraném prostředí. Evropská unie by měla podporovat také finanční podporu Ukrajině. Eh, podporu od členských států v Mezinárodní fondu jedná se o 17 miliard eh, dolarů, které jsou poskytovány v různých splátkách, plus 11 miliard eur podpory v jednotlivých eh, podobách poskytovaných eh, ze zdrojů EU nebo od evropských institucí. Třetí podobou je otevírání našeho trhu. Od dubna Evropská unie se rozhodla, že postoupí oproti tomu postupu, eh, k jednostrannému otevření dohody tím, že se umožní export z Ukrajiny, který nyní je zablokován ze strany Ruska. A že povede směrem k nám. Také poskytujeme asistenci zaměřenou na řešení konfliktu ohledně energetických dodávek, tedy plynu Ukrajině což je stále více důležité vzhledem k tomu, že se blíží eh, zima. Komisař Ettinger byl v Moskvě a záhy se v trojstrané podobě sejde eh, se svými protistranami a potom také se jedná o podpůrnou skupinu, která byla ustavena a já ji vedu. Tato podporná skupina se zaměřuje především na to, aby pomáhala Ukrajině implementovat asociační dohodu DCFT s EU ve všech oblastech, které jsou pokryty dohodou přidružení, aby byla koordinována podpora poskytovaná evropskými institucemi a členskými státy EU, ale také šířeji e, poskytovaná mezinárodním společenstvím a další koordinace tak, aby bylo pomáháno Ukrajině. Také využíváme naše vlastní intelektuální, poradenské a expertní zdroje, abychom pomáhali v té v této obtížné situaci přechodu Ukrajině. Čeho jsme doposud dosáhli v Kyjevě? Musíme připustit, že vedení Ukrajiny je e, v nesmírně obtížné situaci, která je způsobená tou vojenskou situací na východě. Jak tomu říkají, e, e, bojují nyní vlasteneckou válku a je to stále více tedy mezistátní válka mezi Ukrajinou a Ruskem, eh, bohužel. A je to tedy také kritická finanční situace, to je eh, další prvek. A také je, je, je zapotřebí zaměřit na reformy eh, vládní administrativy a legislativní reformy. Uh, my se snažíme podporovat Ukrajinu v tom, aby změnila situaci, protože je poměrně jasné, že bez vnitřních reform nezbytná transformace nebude možná. S kolegy pravidelně navštěvujeme Kijev, jsme ve styku každodenně s ukrajinskou vládou a také eh, s administrativou prezidenta a, a Snažíme se takto podporovat hodnoty na Ukrajině. Postupujeme dál, snažíme se navyšit naše asistenci a pomáhat Ukrajině, aby provedli eh, ten přechodný eh, celý postup a reformy, které jsou nezbytné. Děkuji. Eh, kvůli hlasování o rozpočtu, a teď máme šest řečníků, tak každý má jednu minutu. Je to možné? protože když nebudeme hlasovat o rozpočtu, nedostanou peníze. To je jednoduché. Sandra Kalněte. Děkuji. Já bych chtěla položit tři otázky. Prezident Porošenko eh, eh, předložil v Minsku eh, mírový plán. Jsou nějaké vyhlídky, na jeho úspěch. Druhá otázka. Válka a utrpení můžou mít dotaz na, eh, dopad na eh, výsledek eh, voleb. Jak, jaký je váš názor na tuto situaci? A za třetí, Jaká můžou být legislativní a administrativní opatření, která by připravila reformu v Ukrajině za sávajícího kontextu? Děkuji. Pan Balčitis. Děkuji. Chtěl bych eh, hovořit o problémech, které se týkají Ukrajiny. Hovořil se o vůli eh, přines humanitární pomoc. My si přejeme, aby se situace změnila, co možná nejdříve včera. Sám Putin prohlásil, že jaderná válka je eh, možná, takže je zapotřebí pomáhat, ale nesmím zapínat na zásadní otázku Ukrajina se pustila do reform, prohlásila, že se do nich pustí před deseti lety a východní partnerství je zapotřebí dále rozvít. My máme nové informace, které jsme získali eh, dnes. Vidíme, že tu jsou problémy ohledně dohody o přidružení a eh, my si přejeme, aby vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem byly co možná nejlepší, aby byly skutečně pozitivní, ale do roku 2007 či 2008 Rusko začalo celou tuto situaci, tyto všechny události připravovat. A dnes hovoříme o zbrojných silách a já si myslím, že bychom měli začít eh, hovořit o tom, jaké to všechno bude mít eh, dopady. Protože druhá světová válka začala mm, podle velmi podobného scénáře. Ukrajina bojuje nejen za své území a jeho eh, celistvost, ale také eh, pro Evropskou unii. Pan Iglesias. Děkuji vám, eh, pane Apagane i pane Baláši, za vaše prezentace. Eh, můj kolega, který si před chvílí vzal slovo, řekl, že eh, Evropská unie eh, podpořila státní převrat. Já nemám ani špetku soucitu pro Stalina, Putina nebo Janukoviče, ale Evropská unie zkrátka podpořila ilegální předání moci vládě, která obsahovala členy neonacistické strany. To není jenom můj názor, to jsou fakta v zahraniční politice není neobvyklé podporovat státní převraty. Jak víme, tak naši hlavní spojenci, Spojené státy, eh, podporují státní převraty prostřednictvím Trumanovy doktriny, eh, nebo si vezměme Kissingera a jeho intervenci v Egyptě. Nemůžete mě přece utnout, protože předchozí řečník měl také minutu a půl. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Nepřekvapuje mě, že tady vřou emoce, pokud jde o toto téma, protože vypadá to, že eh, jeden eh, řečník tu eh, prohlásil, že dochází k válce mezi dvěma státy na Ukrajině. Takže při vší, úcpě, při vší úctě k OBSE a e, potížím s její misí, které naprosto chápu, e, je tu jedna věc, která mi není úplně jasná. Mohli byste se k ní prosím vyjádřit. Zdá se mi, e, a zmiňují to i některé zprávy rady, že e, pokud nikdo, nebo, pokud nikdo nekontroluje východní hranici Ukrajiny, tak e, nemůže e, nastat žádné udržitelné příměří. Děkuji. Pan Plenkovič. Děkuji. Pane Balaži, vaše hodnocení finanční a ekonomické situace na Ukrajině a také Humanitární situace vnitřních vysídlenců by mě velice zajímala a chtěl bych se zeptat velvyslance Apakana. Eh, zdá se, že vy, vy používáte tedy formulace OBSE, ale přitom jste se eh, velice odchýlili od toho, od tého termínu, že vnitřní ozbrojený eh, konflikt. A chtěl bych také zopakovat, že je zapotřebí bránit východní hranici Ukrajiny a co proto může OBSE udělat. Děkuji. Thank you. Uh, we are aware of... Děkuji. My víme, že uh, na půdě Ukrajiny operuje pět tisíc řádných ruských vojáků. Uh, jak si myslíte, že eh, OSN by měla eh, nazývat tuto skutečnost eh, ne-li jako invazi, protože to přechází v podstatě ve válku. Další otázka se týká vojenského embarga na Rusko. Myslíte si, že je dobré prodávat zbraně a lodě jako mistral režimu, který válčí s evropskou zemí? A pokud Putin neví nic o tom, že jeho vojska operují na Ukrajině, pak to znamená, že rakety jsou v, že rakety jsou v rukou lidí, kteří nemají kontrolu nad svým vlastním vojskem. Děkuji. Tři krátké otázky. Nejprve, eh, mohl byste potvrdit prohlášení eh, předsedy eh, OBSE Rolanda Blese, který dnes oznámil, že na Ukrajině nejsou žádní ruští vojáci? Za druhé, jaká je situace ohledně hledání pozůstatků sestřeleného letadla eh, MH17 a eh, jaká je eh, situace při vyšetřování událostí v Oděse. A dále, jaký je vztah mezi výrobou zbraní na Ukrajině a ruskými jednotkami. Jsou tyto zbraně dodávány Rusům? Uh, first of all about the uh, EU. Tak nejprve k úsilí uh, Evropské unie o reformy a k podmínkám reform. Ty podmínky nejsou jednoduché, ale ukrajinská vláda dělá kroky vpřed a my bychom rádi razantnější kroky. Uvědomujeme si, že ta situace je velice problematická, ale bylo by zapotřebí urychlit jak legislativní, tak administrativní kroky eh, jsou to takové nudné věci, jako je zakládání institucí, výcvik lidí a Evropská unie je připravena Ukrajině pomoci. Bez toho eh, nemůžeme čekat žádné výsledky, nemůžeme čekat, že země se nějakým způsobem transformuje. Takže my to podporujeme a já s vámi souhlasím, že bohužel eh, to nezlehčuje ani to, že probíhá volební kampaň. Eh, pokud jde o východní partnerství obecně, tak eh, my doufáme, že ji budeme moci rozvíjet společně s Ruskem a já souhlasím s panem Balčitisem, že zejména od roku 2009, kdy byla zřízena celní unie, se významně změnila situace. Rusko eh, nyní může prostřednictvím celní unie s dalšími stranami působit. Otázka zní, zdá si Rusko eh, umí představit celní unii bez Ukrajiny, která se odmítla připojit. A to je zdrojem problému. Eh, na otázku pana Plenkoviče. Za prvé, podle odhadů ukrajinské vlády ta, jsou eh, vojenské výdaje sami o sobě eh, v řádech eh, miliardy, miliard euro neplánovaných výdajů, což je obrovská zátěž pro tuto zemi. K tomu si přičtěme humanitární náklady a dlouhodobější náklady na rekonstrukci. Je, veliké těž, je velice těžké uvádět nějaké odhady, protože dochází k novým a novým škodám, které ponesou sebou nové potřeby rekonstrukce takže e, tě, velice těžko se odhadují e, jakékoliv potřeby a těžko se předvídá nějaká stabilní situace vhodná pro obnovu. My tedy sledujeme situaci, ale bohužel je příliš brzy na to, abychom činili jakékoliv odhady. Ale určitě půjde o několik miliard euro. Děkuji, pan Apakan. Děkuji za položené otázky, eh, které se opravdu týkají samého jádra věci. Za prvé, eh, Porošenkův demokratizační a mírový proces eh, probíhá a důležité budou parlamentní volby které by měly vést k mnohem eh, tolerantnější eh, demokracii. Dochází k tomu, že eh, ukrajinská vláda podporuje reformní procesy v zemi. Pokud jde o rusko-ukrajinskou hranici, tak předpokládáme, že budeme muset přijmout nové úkoly. Pracujeme na novém projektu pohraničních kontrol a a usilujeme samozřejmě také o příměří, ale naše přípravy se týkají eh, zejména zabezpečení hranic a monitorování eh, rusko-ukrajinské hranice. Například eh, průběžně posilujeme naši přítomnost v Mariupolu a naše týmy se snaží proniknout do Novoazovsku, kde je nyní situace velice křehká a rychle se mění. Mohu vás ujistit, že budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k demokratizaci a e, uklidnění situace na Ukrajině a e, už budu e, se opakovat, že v nejbližších měsících očekáváme ty nové úkoly, příměří, zabezpečení hranic, zejména na východě a v oblasti Luhansku a e, posílíme e, přítomnost e, pěších hlídek a právě tak do čtyř až šesti týdnů očekáváme operace. Pokud jde o otázku na let MH17, spolupracujeme s ukrajinskými úřady i s nizozemskými úřady a úřady Malajzie a Austrálie. Ten proces probíhá. A e, zazněla také otázka na incident, ke kterému došlo v květnu v Oděse. To je e, událost, která je předmětem šetření a v tomto kontextu musím říci, že věřím tomu, že e, zásady a hodnoty OBSE budou e, užitečné při hledání řešení ukrajinského problému. Děkuji vám. Dank. Děkuji, e, přeji vám mnoho úspěchu v další práci a chtěl bych vás poprosit, abyste Eh, vyřídil naše pozdravy svým kolegům na eh, Ukrajině a eh, vyřídil jim naši podporu v jejich velice nebezpečné práci. Nejde o žádný vnitroukrajinský problém, je to konflikt s cizozemskými ruskými vojáky. Občas se stane, že ruský voják na dovolené se zatoulá i s tankem na Ukrajinu. To říkám samozřejmě ironicky. A e, tady máme vládu, která je legitimní, je legitimizovaná volbami a parlamentem. Ani tady bychom e, neměli připouštět žádné pochyby. Děkuji vám. A nyní se dostáváme konečně k hlasování. Děkuji e, tlumočníkům, že tu s námi zůstanou o trochu déle. Tak teď prosím eh, postupujme rychle. Eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 odpadá. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 eh, pro,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 14 a 15 dohromady pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, hlasování o celém textu elektronicky, zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist... Končím hlasování, téměř končím hlasování. Es kommen immer mehr Leute. Stále přicházejí lidé. Je to takový závod. Takže teď eh, končím hlasování. Přijato 51 eh, pro, 10 proti, 2 zdržení tak já bych teď navrhl, pokud nebudete mít něco zásadně proti, abych například pozměňovací návrhy eh, zpravodaje eh, nechal odhlasovat eh, společně a právě tak pozměňovací návrhy paní Lezing bychom mohli hlasovat společně. Takže jsou, vadí to někomu? I paní Lezing s tím souhlasí? Takže pozměňovací návrh 5090, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrhy 5009 e, až 5017 e, pro, proti zdrželi se přijato. 5097 pro, proti zdrželi se přijato. 5075 až 5078 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 5018. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 5019 a 5020 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5069 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Yeah, that is true. You are so much more practical than me. Ano, jste mnohem praktičtější než já. 95. 95 pro. Proti zdrželi se přijato. Další návrhy odpadají a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 00. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 96 pro proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, 72, 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11. Oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Figures pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část remarks poznámky pro, proti zdrželi se přijato. 76 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti zdrželi se přijato. 25 pro, proti zdrželi se přijato. 26 až 31 takže 27 až 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 a 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 09 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přes, přejdeme k 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 63 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmdesát pět pro, proti zdrželi se přijato. 94 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se přijato. Osmdesátšestka je přijata, ne, stažena. Takže budeme hlasovat, 94 je přijata, dobře, to je vyřízeno. Takže teď se dostáváme k návrhu 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 a 57 pro, proti, zdrželi se přijato. 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 s ústním pozměněním pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 91. 1591. 5091 ověřujeme. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Takže 37 pro, 27 proti, 3 zdržení, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Podle mě je to stejná většina, ale necháme ověřit. SND je jedna zu viel. SD má o jednoho více. Pan Hawit. Pane Hawite. Máte o jednoho víc. Končím hlasování. To by mohlo být rozhodující, ten rozdíl. Takže hlasujeme pro jistotu znovu. The vote is open. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 34 ku 32 zdržení přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, ne, 40 až 40 až 49. Ne? Nejde to, škoda. Bohužel to tak nemůžeme udělat. Můžete se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 proti, zdrželi se přijato, 01 pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 opravuje se předseda, pro, proti, zdrželi se přijato, 02 pro, proti, zdrželi se přijato, Můžeme zpravodajové návrhy vzít na jednou, nebo je s tím zase problém? Nemůžeme, takže 0,3 pro. Proti zdrželi se přijato, 0,4 pro. Proti zdrželi se přijato, 0,5 pro. Proti zdrželi se přijato, 0,6 pro. Proti zdrželi se přijato, 0,7 pro. Proti zdrželi se přijato, 50 pro. Proti zdrželi se přijato, 0,8 pro. Proti zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže jsme to mohli dělat zároveň. Vždycky to získalo většinu. Takže děkuji vám, nechte si chutnat a uvidíme se s velvyslanci ve tři hodiny.